Pane premiére Italské republiky, děkuji za to, že jste přijal pozvání Evropského parlamentu abyste vyložil, jakou vizi budoucnosti Evropy má italská vláda. Itálie je jedna ze zakládajících zemí a jsme velmi rádi, že s vámi můžeme zahájit tuto rozpravu o velkých otázkách, které se týkají půl miliardy lidí. Jak víte, Evropský parlament pracuje na celé řadě témat, které jsou velmi důležité pro občany. My chceme být demokratickým srdcem Evropy, jsme jediná instituce volená občany a hodně jsme bojovali za to, aby byl navýšen rozpočet Evropské unie z 1,1 na 1,3. Zaměřujeme se také na otázku vlastních zdrojů. Rozhodli jsme se, že zaujmeme velmi jasnou pozici také k imigraci. Parlament je nakloněn tomu, aby se více investovalo na africkém kontinentu, aby se vyřešil tento problém už u kořene. K otázce uprchlíků už měsíce Evropský parlament má schválen návrh, který teď leží na stole rady a žádáme vás, abyste byl protagonistou při schválení textu, který podle našeho názoru může ulevit napětí především v zemích jihu Evropy, v těch zemích, které jsou nejvíce zasaženy otázkou uprchlíku. K Brexitu. Evropský parlament velmi lpí na ochraně evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království. Pokud jde o velké infrastruktury, tak jsme odhlasovali velké navýšení prostředků, aby infrastruktura mohla napomáhat růstu. A pokud jde o zahraniční politiku, my jsme pro společnou zahraniční a obranou politiku. Nedávno jsme se rozhodli, že požádáme členské státy, aby uznali dočasného prezidenta Venezuely a aby tím mohla začít obnova Venezuely. A poslední bod, pokud jde o parlament, a vím, že toto je bod, který je součástí programu vaší vlády, chceme Evropský parlament, který bude mít větší váhu, který bude mít právo na legislativní iniciativu, jako všechny parlamenty světa, a také bude mít eh, právo na zahájení šetření, to už sice má podle smlouvy, ale zatím ho ještě nevyužívá. Takže pane premiére, dám vám slovo, abyste nám mohl říci, jak se italská vláda dívá na budoucnost Evropské unie. Děkuji. Intanto vi potete registrare. Zatím se můžete zapisovat eh, do postupu Catch the Eye s italským premiérem. Zápis bude ukončen, eh, když skončí projev předsedy vlády. Děkuji. Vážený pane předsedo Tajány, vážený pane místo předsedo Katajnene, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mne opravdu ctí být tady dnes s vámi a říkám to upřímně. Abych eh, před vámi nastínil budoucnost Evropy podle směřování italské vlády. Chci především připomenout Antonia Megaliciho, Itala, který říkal, že je zamilován do Evropské unie. A jak velmi dobře víte, tady ve Štrasburku před dvěma měsíci podlehl barbarským zločinům terorismu. V globalizovaném světě, ve kterém ekonomika zdá se převládá nad politikou a obyčejnými věcmi, kde se vzdalujeme našim občanům, si musíme klást otázku, jakou funkci má Evropská unie, jakou roli může sehrát. S ohledem na to, že národní státy, tedy členské státy, sami o sobě nejsou schopny reagovat na komplexní globální výzvy. Společná evropská konstrukce prochází, a to musíme všichni uznat, kritickou fází. Evropský projekt, zdá se, ztratil svou hnací sílu. Složitá historická konjunktura, kterou máme před sebou, my představitelé institucí, nás vyzývá v našich rolích, z hlediska našich různých zodpovědností, abychom řešili témata klíčového významu. Stejně jako v minulosti naši předchůdci v různých jiných kritických fázích i my teď musíme vynaložit společné úsilí, které bude vycházet z velkého smyslu pro zodpovědnost. Máme za úkol znovu nastartovat evropský projekt, musíme mu vrátit důvěryhodnost a konzistentnost, spojitost, aby rostla jeho udržitelnost, efektivita a také životaschopnost. Výzvy současné doby jsou nové a složité. Vyžadují vizi a pokud dovolíte, i určitou míru kreativity. Ale především vyžadují uvědomění našeho úkolu ve světě. Velké otázky, na které všichni musíme odpovídat, jsou otázky o smyslu. Jakou Evropu chceme? Jakou Evropu potřebujeme? jak vnímáme sami sebe a jak sami sebe reprezentujeme. Jsou to otázky, které interpelují naše svědomí a vyžadují maximální autentické odpovědi. Protože jsme v sídle Evropského parlamentu, který je přímo volen občany Unie, a tím pádem je autentickým nositelem evropské svrchovanosti. Jsme a měli bychom být především národem evropským národem. Postup směrem k větší integraci z nás udělal skutečný národ. Bez ohledu na právní statut. Samozřejmě definice evropského národa a cesta k vytvoření evropského národa procházela různými fázemi moderní historie byla poznamenána hlubokými kontrasty a rozdíly, které dali prostor velké rozmanitosti různých jazyků a různých kultur. Nicméně také musíme říci, že kulturně, sociálně a právně se ty společnosti navzájem nakazily a už je to teď nevratné. Naše vzdělávací modely, naše sociální legislativy jsme trochu postoupili a naše kompetence jsme čím dál více postupovali ze států na Unii. Umožnili jsme občanům různých členských států, aby se mohli volně pohybovat po celém území Evropské unie, který je jednotným a jediným právním prostorem. Volný pohyb osob, ještě více než volný pohyb zboží a kapitálu, byl jedním z největších výdobytků v procesu evropské integrace. Když se jenom podíváme na tu nenávist a na to, co se dělo na konci 19. století a na začátku 20. století, ten nacionalismus eh, byl vlastně u zrodu dvou světových konfliktů. Evropané, především mladí, se nechtějí vzdát této hlavní svobody, svobody pohybu. Pohybují se zcela volně, a mohli růst eh, v tomto ovzduší, mohli získávat kulturní a profesní zkušenosti a seznamovat se s národními specifiky. A pořád je to pro ně jen různý způsob, jak se podílet eh, na společném cítění. Proces vytvoření evropského národa byl také hodně živen právní dimenzí. Je to eh, zralý plod eh, staletého kulturního procesu. Při vytvoření stejného myšlení a stejného cítění se napomáhá vytvoření evropského demos. Připomínám, že přitom byla důležitá akce Evropského dvora pro lidská práva a také Evropského soudního dvora. Také ve spolupráci s ústavními soudy byl vytvořen evropský právní prostor, kde občan může nalézt ochranu prostřednictvím velmi složitého komplexního systému víceúrovňové ochrany základních práv člověka. Vychází to ze společného dědictví ústavních tradic. Tento velmi pokročilý systém právní ochrany, který teď už je nesmazatelně zapsána v právním dědictví Unie, je výdobytkem civilizace, který určitě musíme hájit a chránit právě proto, že může přinést velmi dobré výsledky. Bude posilovat naše povědomí o tom, že jsme součástí společného osudu, že jsme součástí národa, který je komunitou a že se podílíme na stejném civilizačním procesu, plodném civilizačním procesu. Bez ohledu na toto všechno se nám ještě nepodařilo stát skutečně národem. Neměli jsme odvahu vytvořit inkluzivní model, který by realisticky nad rámec jakékoliv rétoriky napomohl vytvoření evropského démos. Především od roku 1989 jsou zde tedy izolované výjimky, ale obecně chyběla skutečně politická vize Evropské unie, dlouhodobá perspektiva zaměřená na budoucnost, bez které se každý projekt zhroutí, každá, každý sen odbarví a stane se pouhou administrativou. Chyběl zde impuls, který zde byl podle odborníků ve druhé polovině 20. století. V posledních 30 letech evropská zpráva a řízení se hodně zakotvila pouze v ekonomické dimenzi a zaměřila se liberárním směrem. Napomáhala privatizaci služeb a základních statků v ekonomicky zásadních odvětvích na úkor sociálních politik, což prohloubilo rozdíly mezi občany v bohatství a také v příležitostech. Tváří v tvář hospodářské krizi Evropská unie podporovala politiky úsporných opatření. Bylo nutno zachovat co nejnižší úroveň inflace společné měny a také omezit zadlužení, i když to znamenalo snížení spotřeby a to mělo devastující efekt na sociální rovině. Evropská politika tváří v tvář bezprecedentní hospodářské krizi se stáhla a opřela se pouze o studené procedury. Postupně začala ztrácet kontakt se svým národem a tím pádem se prohlubovala vzdálenost, který není, která není pouze geografická, mezi Bruselem a periferií kontinentu. Postupně se politika vzdala své legitimní funkce a reprezentativní funkce. A v očích občanů začala vypadat vzdálená a oligarchická, neschopná naplnit skutečné potřeby lidí. politolog Jana Želonka velmi dobře pozorovala, že pokud eh, se na to podíváme z tohoto pohledu, tak eh, je to velmi nepochopitelné. A evropský národ eh, tváří v tvář elitám se k tomu staví odmítavě a připomíná nám, že politika, která bude podléhat pouze hospodářským zájmům, nesplňuje svůj úkol. Teď jsme před rozhodujícím milníkem v historii sjednocené Evropy. Očekávají nás na zásadní rozhodnutí pro naši budoucnost. Tento evropský národ, který se dostal znovu na světovou scénu, žádá aby se mu naslouchalo a požaduje rozhodující změnu metody a perspektivy. Je to podle mě velmi cená příležitost, abychom dohnali ztracený čas, abychom zvrátili proces vzdalování se těch, kteří vládnou a občanů. Abychom skoncovali s lhostejností, abychom pouze nepřihlíželi implozi světa, který jsme znali. Nesmíme mít strach z konfliktu. Musíme ukázat, že jsme schopni ten konflikt ovládnout. Nesmíme reagovat na změnu tím, že budeme konzervativní a že budeme chránit obléhanou citadelu. Naopak, my musíme tomu konfliktu dovolit, aby vypuknul a aby ve formách demokracie ukázal svou hnací sílu aby vypustil svůj inovační potenciál i s rizikem, že přijdeme o některé jistoty, že se změní poměr sil. Ale modely eh, růstu už nejsou aktuální. Máme zde spoustu společností, kterým eh, vládnou eh, deziluze a strach. To jsou eh, pocity, které, když budou zanedbávány, můžou vést k rebeli, ke vzpourám. Může to mít nepředvídatelné dopady, jak vidíme v některých evropských zemích. Europeismus 21. století určitě znamená radikální změnu myšlení a reformu institucí, které charakterizovaly historii integrace v posledních 30 letech. Je nutná skutečná konverze, která v určitých aspektech bude znamenat návrat ke kořenům, návrat k počátku evropského snu. Evropa, kterou si představujeme, bude schopná vyjádřit hnací sílu, nejen stabilizující v zájmu svých občanů, členských států a společných zájmů. Geopolitika se neustále a rychle mění Nové strategické rovnováhy se vyznačují velkým pohybem. I některé velké velmoci, když nedokáží být eh, zajímavé z hlediska mezinárodního, nedokáží být dostatečně přitažlivé, tak přesto roste jejich vliv. A v tomto kontextu žádný členský stát nedokáže hrát významnou roli a proto chceme, aby jednotný evropský hlas našel prostor také v Radě bezpečnosti OSN. To je bitva, ve které Evropská unie musí postupovat koordinovaně, musí hovořit jedním hlasem. Evropská unie musí umět hovořit ke světu, silná Evropská unie, ambiciozní a jednotná. Je nutná především proto, aby zlepšila svůj, svou schopnost eh, vést dialog se spojenými státy. Jak už jsem říkal v prvním projevu v italském parlamentu, věříme v transatlantický vztah hluboce. S Washingtonem musíme dále spolupracovat, abychom ochránili strategickou hodnotu našich vztahů, kde převažují věci, které nás spojí, především eh, hodnoty a principy, nad eh, jakýmkoliv možným rozdílem či nepochopením. Zároveň silná Evropa je nutná k tomu, aby nám dala sílu v rozhovoru s hlavními světovými velmocemi Rusko a Čína jsou součástí řešení všech mezinárodních krizí. I, těm, I těch, které jsou nejblíže evropským zájmům a evropským hranicím. Pro Evropskou unii je nutno znovu zahájit dialog s Ruskem a Čínou. Nemůžeme si myslet, že vůči ní můžeme uplatňovat izolacionistické politiky. Měli bychom spíše prosazovat jejich zapojení ve všech oblastech. Jak ale vytvořit tuto silnou Evropu, na jejíž potřebě se všichni shodneme? Určitě musíme pokračovat na integraci, v integraci evropské obrany. Musíme využít veškerý potenciál ve strukturované a stále spolupráci a v Evropském obraném fondu. Společná evropská obrana není v rozporu s naším členstvím v NATO, naopak eh, jej může doplňovat v konkrétních situ- situacích. Evropská unie bude schopna reagovat také, aby přinesla větší bezpečnost svým občanům. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie, která chce být globálním aktérem, nemůže udržovat eh, nebo nemůže neudržovat eh, důležité vztahy i v obrané oblasti se Spojeným královstvím i po Brexitu. Důležitým předpokladem pro silnou Evropu ve světě je především zajištění solidarity a soudržnosti prostřednictvím kolektivní zodpovědnosti státu. Migrace a ekonomická a finanční zpráva, to jsou dvě velké výzvy. Abychom vrátili důvěru a solidaritu do Evropy, musíme okamžitě provést změnu perspektivy, zásadní změnu perspektivy. A tyto principy se nesmí stát obětí nějakých rozdílných dynamik v členských státech. Naopak musí být součástí každodenní evropské debaty. I na bilaterálním plánu, a tady jasně vidíme, že Evropa by měla rozhodně předkládat řešení a zatím se zdá, že toho není schopná. A vzhledem k tomu, že není schopná předkládat dostatečné projekty, eh, tak eh, zde chybí společná řešení, třeba migrace. Eh, migrace je na našem pořadu jednání v Itálii. My nemůžeme reagovat na migrační toky jen nouzově a nárazově. Musíme mít strukturovaný přístup, abychom měli stabilní a efektivní řešení. I zde na tomto plénu vznáším apel, který opakuji na každé Evropské radě, na každém neformálním summitu, kterého jsem se zúčastnil. Nemůžeme už dále odkládat a plné provádění závěru Rady z 28. června minulého roku. Bez strategie víceúrovňového řízení migračních toků bude ohroženo samotné přetrvání sjednocené Evropy. Evropská strategie, která bude mít víceúrovňový přístup, musí reagovat na migrační toky, na ty primární pohyby, protože jinak ty druhotné pohyby nebudou nikdy pod kontrolou kdo se vylodí v nějaké zemi, tak se dostane do Evropy. Aldo Moro tvrdil, že nikdo by si neměl vybírat mezi tím, jestli bude v Evropě nebo ve Středomoří, protože celá Evropa je ve Středomoří. Tento princip musí být vždycky připomínán. Nejen proto, abychom správně přistupovali k otázce migrace, ale také ve chvíli, kdy je ve hře samotná evropská bezpečnost. Podpora politického procesu v Libii, podpora Afriky a stabilizace na Středním východě. Itálie je přesvědčeným obhájcem toho, že Středomoří je klíčové pro budoucnost Evropy. Já jsem navštívil minulý rok také Alžírsko a Tunisko. Měli jsme eh, také konferenci na toto téma. Brzy se také odeberu do Maroka. Středomoří je důležitou součástí italského plánu, protože může přispět ke stabilizaci těch hlavních eh, krizových oblastí za zapojení OSN a EU. A to nejen v zájmu naší země, ale v zájmu celé Evropy. Evropa když se díváme dále než eh, do Středomoří, musí na politické a finanční úrovni investovat do spolupráce pro Afriku a s Afrikou, protože jinak eh, bude sice třeba klesat eh, počet eh, přistěhovalců ale nikdy nezmizí. My potřebujeme koordinovaný přístup eh, Evropy a členských států i v oblasti rozvojové spolupráce a musíme také uznávat a eh, vzájemně uznávat rozhodnutí v této oblasti. Angažma italské vlády v Africe jde tímto směrem. Já sám se tímto přístupem velmi přesvědčeně řídím. Proto jsem byl také v africkém rohu, protože to je oblast, kde se brzy odehraje eh, jejich jaro. Pokud Evropa chce být referenčním bodem také v oblasti hodnot, tak musí propagovat nový přístup k problémům Afriky. Musí vytvořit nový model spolupráce. Musí to být partnerství mezi rovnými. Musí nabídnout příležitosti a zároveň zodpovědnost. Zodpovědnost musí být na obou stranách. Nesmíme zůstávat dlhostejní k tomu, že většina africké populace, ženy, ženy muži, děti, žijí v nelidských podmínkách chudoby. Přes obrovské přírodní zdroje, které mají jednotlivá území k dispozici. Nemůžeme zůstat hostejní vůči tomu, že velká část bohatství, které generuje africká ekonomika, se rozptýlí mezi tisícovkami offshoreových společností, které sídlí někde v daňových rájích, anebo jde ku prospěchu zahraničním investorům. Jsem rád, že samotná Evropská komise uznala důležitost spolupráce s Afrikou. Děkuji Jean-Claude Junckerovi za jeho angažmá na dosažení tohoto cíle, který je tak důležitý pro naši společnou budoucnost. Uznání této priority musí jít ruku v ruce s vyčleněním dostatečných finančních zdrojů a vypracování nových způsobů, jak zasahovat. Evropa musí vytvořit katalog nejlepších postupů, abychom vytvořili model spolupráce, který bude udržitelný a bude založen na spolupráci mezi rovnými. Dostat pod kontrolu migraci. To vyžaduje také reflexy z hlediska příštího víceletého finančního rámce 2021-2027. Evropa se samozřejmě musí vybavit odpovídajícími stabilními, trvalými nástroji i finančními nástroji, aby mohla reagovat na migrační toky. A stejně tak je důležité, aby ty tři středomořské cesty dostaly pozornost, eh, i finanční pozornost, eh, která bude stejná a konzistentní. 6 miliard eur Evropská unie vyčlenila na dohodu s Tureckem. Trust Fund a Unie pro Afriku neustále hledá financování. Chybí jim aspoň 500 eh, milionů eur z hlediska těch závazků, které mají. Pokud jde o vnitřní rozdělení migračního fenoménu, Eh, tady se zdá, že se to může vyřešit eh, někde eh, na moři a hodně se vynakládá na Frontex a na země prvního příjezdu. Ovšem migrační toky se nemohou řešit jednotlivě. Potřebujeme společné úsilí na červnové radě bylo řečeno, že se toto úsilí musí týkat všech 28 členských států. Reforma Dublinu, jejíž návrh byl schválen Evropským parlamentem, není udržitelný v současné době. Bohužel většina členských států se nechce účastnit automatické a povinné solidarity. Provádění závěru Rady z 28. června kde se hovoří o principu solidarity a rovnoměrného rozložení břemene, o kterých se hovoří také v článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie, se už nemůže dále odkládat. Když si uvědomíme, kolik lidských životů je zničeno, prodáno, tak všichni společně musíme začít bojovat proti převaděčům, kteří jsou velkou hrozbou pro naši bezpečnost a také hrozbou proti lidskosti. Musíme přestat být rozdělení a musíme přestat ustupovat nacionalistickým či regionálním logikám a musíme být skutečně solidární, aby Evropa měla úctu k lidským životům i k vlastnímu bezpečí. Potřebujeme solidaritu mezi členskými státy bez rozdíly mezi různými oblastmi. To je velká výzva, která souvisí také s další výzvou a sice završením měnové a hospodářské unie, především v době, kdy události ohrožují evropskou eh, konjunkturu. Jsem rád, že se více naslouchá požadavkům Itálie a dalších jižních států, aby bylo dosaženo větší rovnováhy, pokud jde o sdílení rizik. Aby se tedy ve jménu úsporných opatření nepotlačil růst. Italská vláda má zákon o rozpočtu z roku 2019. Ten je udržitelný na sociální úrovni ještě více než na ekonomické úrovni. Strukturální reformy se ovšem nesmějí stát eh, sisyfovskou prací. Tím rozpočtovým zákonem se Itálie vydala cestou růstu a stability. I když máme účty v pořádku, tak jsme pracovali na tom, abychom zajistili lepší přítomnost a budoucnost eh, občanům, kteří jsou ponechani o samotě. A ty chceme reprezentovat. Zároveň impuls veřejným investicím také cestou reforem a také zjednodušení právních eh, předpisů, předpisů svědčí o tom, že chceme vdechnout novou dynamiku ekonomice, která hraje centrální roli na našem kontinentu. Ekonomická zpráva Evropské unie musí vzít v úvahu potřebu vyvážit růst a stabilitu, jinak hrozí, že bude nedostačující. I ten eh, silný impuls pro růst eh, Junckerova plánu, který přesto je konkrétním signálem evropského uznání centrálního významu veřejného zásahu ve prospěch investic. Co ale znamená překonat úsporné období? To určitě neznamená neuznat hodnotu finanční stability. Znamená to zavázat se společně, že budeme usilovat také o sociální stabilitu a udržitelný rozvoj. Jsem rád, že Jean-Claude Juncker se zmínil o tom, že v případě řecké krize byla ta úsporná opatření neúplně šťastná. Mnozí o tom byli přesvědčeni už od začátku. A byli bychom rádi, kdyby se nestalo, že za pár let se někdo omluví za to, že se nezvládla migrační krize, anebo že nebyla vytvořena sociální Evropa. Pro Evropu zítřka je zásadní, aby EU více investovala do mladých, do vzdělávání, do inovací. Veřejné investice na tyto cíle nesmějí být považovány jako faktor zadlužení. Musí to být považováno za investici do budoucnosti našeho kontinentu. Vyvážený a udržitelný sociální rozvoj to jsou eh, cíle, které Lisabonská smlouva po Maastrichtské smlouvě znovu potvrdila. Deset let po jejím vstupu v platnost ovšem toto vše ještě není realizováno. Institucionální architektura EU ještě není dokončena. Kritizují to i členské státy. Eh, Evropská centrální banka a komise na to reagovaly. Euroskupina z 21. ledna vytvořila skupinu na vysoké úrovni, aby se přeskoumalo evropské schéma vkladů EDIS a také završení Evropské bankovní unie. Pokud jde o bankovní krize, tak byly učiněny kroky vpřed, i když potřebujeme pořád ještě aktualizaci a toho snad dosáhne ta skupina na nejvyšší úrovni. Změna pravidel pro řešení krizí bank byla krokem zpět. Je třeba nejdříve dokončit všechny nástroje, než se objeví nová krize a ohrozí stabilitu bank, jak italských, tak evropských. Maastrichtská smlouva nám dala úkol, pokud si dobře vzpomínáte, dala ten úkol konvergence jednotlivým státům. Byly zde politiky přísného rozpočtu a reform na národní úrovni. Evropská komise to sledovala, ale došlo k velkým problémům i například v italském případě. A krize 2008 byla toho následkem. Abychom mohli řešit tyto problémy efektivněji, potřebujeme také rozhodně postoupit směrem k vytvoření společných systémů financování, společných nástrojů financování, které nám umožní reagovat na výzvy, kterým čelíme, tím, že spojíme a rozdělíme si eh, zodpovědnost a solidaritu. Nedostatečná solidarita v Evropské unii vysvětluje také to, proč Evropě trvá, než je sociálnější, nebo než dosáhne toho, že si budeme rovni. Evropská unie musí mít jako urgentní prioritu boj proti nezaměstnanosti a podporu růstu. Evropský impuls v těchto prioritách také s odvážnými formulemi, jako například Evropské pojištění v nezaměstnanosti, je nejlepším protijedem proti nacionalistickým náladám rozdíly v nezaměstnanosti, především eh, mezi mladými v různých eh, oblastech, roste a tím pádem napomáhá různým nacionalistickým náladám. Nedá se to řešit pouze národními politikami. Ty zvýhodněné oblasti se budou snažit eh, zabezpečit eh, proti evropským politikám, které budou vnímat jako náklad. A znevýhodněné oblasti zase naopak eh, nedokážou eh, získat evropské zdroje k tomu, aby dosáhly skutečného pokroku. Rovnější a solidárnější Evropa musí být cílem také pro příští víceletý finanční rámec. Složitost takového jednání nesmí ztratit tuto prioritu ze zřetele především tváří v tvář existenciálním výzvám, které má Evropská unie před sebou. Je tedy důležitá adekvátní rovnováha mezi novými prioritami, jako je růst, migrace, investice, bezpečnost a tradičními politikami soudržnost, společná zemědělská politika, i ty nadále musí dostávat plnou podporu, protože jsou zásadní pro socioekonomickou soudržnost kontinentu. Jsou zde ještě další výzvy, před kterými stojíme a je jich mnoho. Musíme se zapojit do propagace rovnějšího mezinárodního obchodu, který bude více chránit spotřebitele. Musíme také rozhodně na pomoci mezinárodnímu boji proti klimatickým změnám. Musíme hrát vůči roli při ochraně starých a nových práv musíme chránit v digitální době i ta práva, která eh, souvisí s digitálním věkem. Evropa může fungovat jako poskytovatel bezpečnosti, musí reagovat na hybridní a kybernetické hrozby. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, znovu se vrací otázka smyslu, se kterou jsem zahájil svůj proslov. Jakou Evropu chceme, jakou Evropu potřebujeme, abychom zajistili evropským občanům budoucnost, jakou si zaslouží po 70 letech prosperity a míru, kterou, které Unie zajistila? Moje odpověď je znovu stejná. Evropa musí být blízká svým národům. Evropská unie 21. století musí Eh, pokračovat ve svém projektu s národem a pro národ. Jsem rád, že tady dnes mohu říci v Evropském parlamentu, který má posílené pravomoci a posílenou roli. Především eh, pokud jde o tu jejich pravomoc na legislativní iniciativu, je to jediná instituce, která má demokratickou legitimitu plnou, tak by bylo důležité, aby parlament měl také pravomoc General Accountability k ostatním evropským institucím. Evropský parlament může sehrát zásadní roli tváří v tvář té žádosti o změnu, která zaznívá všude v Evropě. Po těch historických událostech, které změnily geopolitické rozložení kontinentu, je třeba posílit institut přímé demokracie adekvátním způsobem. I to v Evropské unii je zásadní proto, aby se obnovila důvěryhodnost institucí vůči občanům. Evropský scénář vypadá tak, že mnozí občané jsou zklamáni a nemají důvěru. A Evropská unie musí reagovat na tuto žádost o změnu i ze strany italských občanů. Politika jim nedokázala nabídnout odpověď ani na evropské úrovni. Tato žádost o změnu musí být pochopena a musí být náležitě realizována, musí se na ní náležitě reagovat. Je důležité zamyslet se třeba nad Brexitem. To je centrální téma pro Evropskou unii pro následující roky. V reakci na tuto krizi Evropská unie ukázala, že umí jednat solidárně a jednotně a dokáže ochránit výsledky více než 60 let evropské integrace. A nechce se podřídit tomu, kdo už nechce být členem její evropské rodiny. Je to bezprecedentní událost kterou musíme řešit tak, že musíme mít na zřeteli především ochranu občanů, ochranu sociální tkáně před negativními dopady Brexitu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musíme odvážně pracovat na tom, aby to, co nefungovalo, bylo zrevidováno i ve smlouvách a aby se bojovalo proti odstředivým tendencím usilující o evropskou desintegraci. Někdy jsou výsledkem evropské deziluze. To se děje i v mé zemi. Pokud chceme, aby Evropa zůstala naším naší společnou budoucností, tak po slovech musí nasledovat činy. Musíme se vydat na cestu k nové Evropě, Evropu národu, bude to inkluzivnější, spravedlivější, demokratičtější Evropa jediná, ve které dnešní občané a občané zítřka si zaslouží žít. Děkuji. Grazie, signor Primo. Děkuji. Pane premiére, než dám slovo místo předsedovi Katajnenovi, Rád bych zdůraznil, jak je pro nás důležité zapojení členských států do posilování pravomocí parlamentu. Já jsem společně s kolegy zaznamenal to, co jste říkala. Pokud jde o imigraci, tak vás žádáme o další angažmá na příštích zasedáních rady, aby byly přijaty návrhy Evropského parlamentu. Možná s tím, že se dosáhne nějakého kompromisu, pokud jde o reformu Dublinu. Myslím, že jsem tím tlumočil všechny poslance. A teď má slovo Jirky Katajnen, místo předseda komise. Tajani, Vážený pane předsedo Tajany, vážený pane premiére, dámy a pánové, Itálie je hluboko zapsána v našich srdcích, dala Evropské unii tolik a byla spolu s ní od samého začátku, utvářela každý její krok. Spinelli a Rosy na ostrově Vetatene formulovali svůj sen o sjednocené Evropě. Evropa tak dlouho čelila protivenstvím a nyní zde byla myšlenka, jak se spojit tak, aby byly překonány hrůzy minulosti. Di Gasperi byl jeden z hlavních průkopníků Evropy a v roce 1950 7 byla podepsána římská smlouva, kdy naše unie měla šest zakládajících členů. O 60 let později, v roce 2017, to opět bylo na stejném místě v Římě, kdy představitelé našich eh, evropských států stáli bok po boku a hlásili se ke společné unii. Bylo jich tam 20 sedm ze všech zemí našeho kontinentu a ukázali, jak daleko jsme se dostali. Hovořím o tom proto, že historie Itálie eh, vede k tomu, že proto je Itálie tak důležitá pro naši Unii. Ale také ukazuje, že Evropa kráčí ku předu a že pro Evropu je nejlepší, když Itálie a italští občané jsou v jádru Evropy, jejím tlukoucím srdcem. Jde o budování společné, úspěšné budoucnosti a proto potřebujeme uprostřed nás silnou Itálii, stejně tak jako prosperující Itálie potřebuje silnou Evropu. Musíme společně utvářet eh, naši budoucnost v jednotě a solidaritě společně, nikoli proti sobě. Hovořit spolu navzájem a ne o sobě. Když jde o budování skutečné unie solidarity, tak Itálie je tím nejlepším místem, kde začít. Zde začal působit Evropský sbor Solidarity po v eh, různých zemětřeseních z roku 2016 v Itálii na 230 mladých evropských dobrovolníků pomáhalo v Umbrii a přilehlých oblastech a byla poskytnuta finanční podpora z Evropského fondu Solidarity Itálii v této souvislosti. Viděli jsme všichni záběry mladých dobrovolníků z celé Evropy, které, eh, kteří opravovali Eh, ten starý kostel Nursi. To je ta solidarita, která utváří naši dnešní Evropu a měla by ji utvářet i v budoucnu. A Itálie projevila opakovaně v průběhu let také tohoto ducha. Pan předseda Juncker na to mnohokrát poukazoval. Itálie je jedna z těch zemí, která zachránila čest Evropy v uprostřed migrační krize, kdy někteří byli příliš pomalí na to, aby podpořili úsilí italských občanů. A Ale je také pravda, že Evropa podpořila Itálii, jak jen mohla. Od začátku migrační krize až do konce roku 2018 komise poskytla na 950 milionů eur pro eh, podporu řízení hranic a migrace v Itálii a 250 milionů pro záchranné operace, operace na hranicích, ehm, podpory přijímacích zařízení a příslušných organizací a orgánů. Evropa zde byla pro Itálii. A neměli bychom zapomenout také na operaci Sofia a Evropskou pobřežní a pohraniční stráž. E, společně zachraňujeme životy a potřebujeme zde Itálii. Pane premiére, také je jasné, že Evropa musí překonávat své rozdíly a nalézat udržitelná, zodpovědná řešení. Nemůžeme neustále spoléhat na ad hoc řešení. Od vyvrcholení krize jsme pokročili dále. Příchod nových lidí se snížil o 97% eh, ve středomořské oblasti a bylo zachráněno na 700 tisíc životů na moři. Ale nyní je třeba Eh, dotáhnout práci do konce a učinit potřebnou eh, reformu asilového systému. Není komise předložila vše a je třeba pokročit dále. Potřebujeme zde plnou angažovanost a zapojení Itálie, chceme-li být úspěšní. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiér. Evropa podporuje mír a prosperitu a společně hájíme tyto hodnoty. A proto rozhodujeme o tom, čeho chce Evropa dosáhnout, kde investovat, tak aby to mělo maximální dopad na kvalitní každodenní život Italů a všech Evropanů. Proto komise předložila eh, spravedlivý a vyvážený pohled na budoucnost, který se zaměřuje více na témata, která jsou zásadní pro naše občany. Například je zde návrh strojnásobit financování v oblasti migrace a bezpečnosti, což by znamenalo na nějakých 33 miliard eur. A také zvyšit flexibilitu evropského rozpočtu pro eh, externí aktivity a vytváření partnerství s našimi sousedními zeměmi i dalšími třetími zeměmi. To bude nesmírně důležité pro Itálii v zemi, která se tak výrazně chopila z odpovědnosti v této oblasti. Budeme investovat eh, do našich ekonomik tak, aby byly produktivnější, inovativnější a konkurenceschopnější. Znamená to 50% nárůst financování vědy a výzkumu a také devátý eh, eh, program digitalizace, který podpoří digitalizaci Itálie. Investice do budoucnosti Znamená také investování do lidských zdrojů, lidského kapitálu prostřednictvím školení a vzdělávání. Proto komise navrhuje zdvojnásobit rozpočet 30 eh, miliard pro Erasmus+, což je taková vlajková loď v oblasti eh, vzdělávací mobility. V roce 2017 to bylo více než 65 tisíc Italů a Italek, kteří se zapojili do programu Erasmus. příštím víceletém finančním plánování budeme vycházet z úspěchu investičního plánu pro Evropu, toho takzvaného Junckerova plánu. Itálie je jeden z největších eh, příjemců tohoto plánu, je to na 58 miliard těchto investic pro italskou ekonomiku a na 215 tisíc malých a středních podniků využilo tento plán. Junckerův plán zvýšil soukromé investování, ale i veřejné investování v Itálii. A je to pozitivní signál. Neměli bychom příliš eh, zatěžovat daňové poplatníky, když je k dispozici soukromé financování. A tato investice opravdu mění věci přímo na místě v Itálii. Na 70 milionů eur například se použilo pro um, zlepšení nemocnice v Trevizu nebo eh, další financování pro přístup k čisté pitné vodě pro 4 milionů lidí a nebo 7 milionů dalších domácností v Itálii má nyní lepší širokopásmý internet. A program Invest EU v budoucnu má ještě větší potenciál, celkem se bude investovat na 650 miliard eur. Toto všechno eh, může znamenat opravdovou změnu v Itálii i napříč Evropou. A to zvláště v dnešní době, která je někdy těžká pro místní ekonomiky eh, v důsledku globálního vývoje, ale i rozhodovacích procesů doma. Ekonomický růst potřebuje ehm, důvěru, důvěru domácností i podnikatelů. Důvěra je něco jako kyslík, že existovala zjistíte, když vám eh, začne docházet. Růst v Itálii byl mnoho let nižší než průměrný růst v eurozóně. To znamená méně pracovních příležitostí pro Italii. A zároveň, a také to neustále připomínám, Itálie je jedna z nejkreativnějších ekonomik na světě a budoucnost vaší země je ve vašich rukou udělejte, co je potřeba pro analýzu této kreativity a nabídnutí eh, kvalitní budoucnosti občanům Itálie. Dámy a pánové, před dvěma lety jsme předložili Bílou knihu o budoucnosti Evropy, která zahájila tu diskusi, kterou nyní vedeme o tom, co by měla Evropa dosáhnout v příštích letech. Bylo tam pět eh, možných scénářů, pět možných cest, kterými bychom se mohli vydat, ale ať už zvolíme kteroukoliv z nich, některé věci jsou konstantní. A jedna z nich je ústřední role Itálie při utváření naší Evropské unie. Evropa potřebuje silnou Itálii a Itálie potřebuje silnou Evropu. Nebylo to překvapením, že v prvních eh, řádcích eh, eh, Bílé knihy se právě hovořilo o Spinelim a Rosim. A měli bychom se nechat inspirovat těmi, kteří zde byli před námi a usilovali o vytvoření silnější a jednotnější Evropy pro budoucí generace udělat to, co oni udělali pro nás. Děkuji vám za pozornost. A teď přistoupíme k zástupcům jednotlivých frakcí. Jako první Manfred Weber, předseda EPP, prosím. Pane předsedo, pane místopředsedo, drahý pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Váš projev začal tím, že jste hovořil o respektování národů a lidí. A my všichni máme naše sousedy, naše spolupčany, hovoříme s nimi každý den a když s nimi hovořím, eh, jsme konfrontováni se stejným problémem jako vy. Eh, vidíme eh, při diskusích s mladými lidmi, jaké mají obavy. Myslím si, že musíme být specifičtější i v tom, co jsme si vyslechli dnes od vás, no, protože skutečností je, že Itálie je dnes země s nejnižší mírou hospodářského růstu v Evropské unii. Pan komisař Katajnen se o tom teď zmínil. A to není problém jenom pro Itálii, ale pro celou Evropskou unii, a protože Itálie je jednou ze zemí G7, jednou, z, jednou ze zemí, které představují motor Evropské unii. EPP se domnívá, že potřebujeme investice a e, vidíme, že italská vláda nechce souhlasit dokonce s projekty, které již byly předem schváleny pro Itálii. My eh, věříme v pevnou měnu, která je důležitým faktorem pro růst naší ekonomiky. A vaše vláda před několika týdny hovořila o tom, zda budete vůbec, zůstanete i nadále členy eurozóny, ale my se domníváme, že jedně prostřednictvím reform můžeme získat, můžeme mít dobrou budoucnost ve vaší zemi Eh, eh, je to tak, že když se podíváme na příklad Španělská a Kypru, že budete mít dostatek vůli, tak je dostatek prostoru pro vytváření dalších pracovních příležitostí. Dokonce v Německu, v mé zemi, to byla reforma Schrödera, eh, která znamenala zahájení rozmachu hospodářského a hospodářské síly Německa. Čili je to v rukou vaší vlády, ale eh, v současné době nevidíme, že by vláda se pouštěla do těchto nezbytných reform. A také se domníváme, že stabilní rozpočet je nezbytný pro stabilní ekonomii a to je něco, co rovněž nevidíme v Itálii. Vidíme tady stále rostoucí míru zadlužení. A dodatečně k investicím eh, Evropské unie v Itálii je skutečně problémem, vidět, že máme tak nedostatečný růst v Itálii. A opět, to je vaše odpovědnost, to není odpovědnost někoho jiného. To je odpovědnost italské vlády. Plně respektujeme že jste demokraticky zvolení, stejně tak jako vláda, máte demokratickou legitimaci od vašeho italského lidu, ale ono je asi jednodušší eh, vést antielitní hnutí, eh, než poté zastávat funkci ve vládě eh, v zastávání tohoto anti hnutí. A rád bych tady potrhl ještě druhou věc, která je důležitá, a to se týká migrace. Rád bych vám ukázal, jak solidární je naše strana EPP, která se domnívá, že Itálie si zaslouží solidaritu. My si uvědomujeme, jaké potíže jsou v Itálii a e, e, e, Itálie byla ponechána osamocenou a proto my chceme, aby byl zaveden mechanismus závazné solidarity mezi zeměmi Evropské unie. Ale problémem pro nás je vidět, že člen Evropské rady je tady a říká nám, že jeho vlastní instituce nedodává patřičné výsledky. A teď to musí, teď je to také na straně rady, aby přinesla výsledky. A chci vám také poděkovat, že jste se přimluvil za evropský přístup týkající se našeho vztahu k Rusku. V současné době, stejně tak jako italská vláda, chceme dát konsensus k dalším sankcím, ale samozřejmě Eh, Rusko musí zůstat partnerem k rozhovoru pro Evropskou unii. Na druhou stranu tady máme diskuse o Venezuele. Pro nás je naprosto jasné, že eh, eh, Maduro stanul v čele země na základě nedemokraticky proběhnuvších voleb a že blokuje humanitární pomoc, včetně léčiv, které jsou tak nezbytné. My se těšíme na nový začátek nové éry této země a my doufáme, že budou brzy zahájeny nové volby pro regulérní zvolení prezidenta této země. A mm, teď bych se rád zeptal, proč vaše vláda nás nepodporuje, proč italská vláda nepodporuje demokratickou, demokratické síly ve Venezuele. Myslím si, že byste nám měl na tuto otázku odpovědět, když tady hovoříte o tom, jak věříte v evropský přístup. Děkuji vám mnohokrát za vaši obecně projevenou vůli týkající se závazku pro evropský život a děkuji vám taky za to, že jste dnes řekl, že Itálie je více slyšet, že je více prezentní ve veřejných diskusích. Ale my jsme, náš problém jsou, je spíše evropský přístup, ale nemyslíme si, že síla hlasu je nejdůležitější. My se domníváme, že je důležité že každému by mělo být umožněno hovořit, ale ne, nemusí to vyústit v to, že bude zrovna hlasitý je důležitý, abych, důležité, abychom zvolili eh, takový přístup, který přiblíží Evropu občanům. Eh, Lega, máte tady zástupci Legi, Forci, eh, demokratickou stranu, eh, pět hvězdiček, to všechno reprezentuje eh, naše občany. Nejsou tady žádné elity, my tady reprezentujeme naše občany a proto e, je naše tělo to tak důležité pro rozhodování o budoucnosti Evropy. Děkuji vám. Za frakci SD má slovo pan předseda Udo Bulman. Pane premiére, děkuji vám za to, že jste dnes mezi nás přišel do Evropského parlamentu. Toto je dům evropské demokracie, toto je místo veřejných rozprav a také upřímného jazyka. Takže prosím pěkně dovolte, abych začal tímto a abych s vámi se podělil o mé obavy. Mám veliké obavy, když Itálie jako jedna ze zakládajících zemí Evropské unie země představující eh, jednu ze sedmi nejdůležitějších průmyslových sil světa, vede Itálie do stále větší politické a ekonomické izolace. A to za těch situací, kdy na jedné straně se nemůžeme už spolehat na Washington tak, jak jsme, tomu mohli, eh, jak jsme to mohli činit v budoucnosti a jsme ohrožováni ze strany Ruska. Vidíme, že vaše hospodářství eh, zaznamenává recesi. A vidíme také, že průmyslová výroba klesá. A v této situaci jsem velice smuten nad eskalací mezi Francií a Itálií. Co to je? Co to má znamenat? Jaký to má účel? Jaký to bude mít užitek? A vy to víte, v konflikte, jako jsou takovýto, nikdo nevyhrává. Nikdo nemá šanci vyhrát toto je situace, která znamená prohru pro vaši zemi i pro Evropu eh, protože lidé v obou zemích mohou platit eh, největší cenu a přitom jsou to největší obchodní partneři. Mají největší obchod, eh, největší výměnu ročního obchodu. 100 tisíce pracovních příležitostí. Na tom závisí 100 tisíce pracovních příležitostí. Nikoliv elit, ale pěšáků a eh, eh, Italové už si nemohou dovolit přijít o další povolání, o další pracovní příležitosti, protože tady zase máme eh, růst v Itálii 0,8%, to je nejnižší míra v celé Evropě. A nemůžete říct si vraťte důstojnost práci. Je to cíl, ale já bych si přál, abyste to také udělal, abyste skutečně vrátil důstojnost práci. 75 tisíc mužů a žen přišli o svou práci a daleko víc bylo chyceno v nestabilních a prekérních pracovních podmínkách, zatímco eh, spousta mladých lidí je nucena opouštět zemi, eh, protože hledají pracovní příležitosti. A jako kdyby to nestačilo, eh, život italských občanů je také ohrožen rizikem eh, tím, jaký rozpočet Itálie předložila. Proč to tak bylo? Bylo to skutečně nezbytné? Italské občany to stojí 1,7 miliard euro jenom v minulých eh, několika měsících. Pan Salvini Ehm, hovoří o všem, ale nepřináší řešení ničeho. To je součást dnešní italské reality. A nezávisle na tomto hospodářském eh, nezdaru eh, se tady zneužívá migrace. Já sám jsem byl před dvěma týdny v Kantábrii a viděl jsem tam, a viděl jsem tam, jak 47 lidí, 47 lidí, 12 dnů nesměli opustit záchranou loď, sívoč, mezi nimi i děti a nezletilí, eh, protože eh, byli jakoby zajatci a protože museli být předvedeni, protože nebylo to jinak možné a stali se prostě hrádkou hrátkou v rukou cynické politiky. Dámy a pánové, my známe jinou Itálii. Známe onu velkou evropskou Itálii s De Gasperim, Spirelim, kteří, Spinelim, kteří by nikdy, nikdy kvůli domělým krátkodobým cílům vydávali v šanc Evropu. Já velice dobře chápu a moje frakce velice dobře chápe, proč lidé v Itálii jsou zklamáni. Eh, vaše, vláda vašich předchůdců přinesla velké výsledky. Tisíce, sta tisíce lidí zachránila z nouze a Evropa nereagovala dostatečným způsobem. Evropa neprokázala dostatečnou solidaritu. Ale kdo je zklamal? Přece ne pro evropské vlády. Přece je nesklamali ti, kteří chtějí dále eh, postoupit v budování Evropy. Eh, podívejte se, konečně na to, že musíte, kdo nedělá reformy, to jsou přeci přátelé e, pana Salviniho, to jsou takoví lidé, jako je Kačinčtí, e, eh, jako pan Kurz v Rakousku. To je přece realita. Hovořme tady upřímně a pojďme říkat pravdu. A jsou to pro Evropané, kteří v sívoči zachraňují lidské životy. Samozřejmě, samozřejmě, protože tak se to má dělat. Existuje ještě tato Evropa? Existuje ještě vůbec tato Itálie? Nebo bojuje jedno proti druhé? Tato velkolepá Itálie, tento velkolepý národ, Itálie Spinelliho a de Gasperiho, vidím, když se podívám na eh, rybáře v Lampeduze, eh, kteří i nadále zachraňovali migranty. Vidím to u námořníků, eh, kdy na křesťanské lodi křesťané pomáhají, říkají, my máme námořní kodex, etický kodex námořníků a stejně tak to vidím u odvážných starostů, kteří dávají k dispozici jídlo i ubytování, když vláda tato, tyto možnosti zrušila. To je Itálie, to je Itálie důstojnosti, to je velká země evropských hodnot. A této Itálii podáváme ruku, protože takovou zemi potřebujeme, ale potom by vláda měla přestat nám předvádět takováto gesta nelidskosti, protože to s pravou Itálií vůbec nemá co dělat. Je na nejvyšší, nejvyšší čas, abychom povstali v Evropě proti populismu a proti těm, kteří rujnují naši vlast. Itálie má naší solidaritu a Itálie patří do středu Evropy, do srdce Evropy společně s jeho nejbližšími přáteli. Než dám slovo Rafaelovi Fitovi, který vystoupí za frakci EKR, připomínám předsedům frakcí, že jestli budou překračovat dobu, která jim byla vymezena, tak eh, tuto dobu strhneme jejich poslancům. Prosím, slovo má pan Fito. Děkuji, pane předsedo. Především vítám eh, premiéra Italské republiky. Myslím si, že je to užitečná, velmi důležitá příležitost k tomu, abychom řešili otázky týkající se budoucnosti Evropy a roli, kterou země, jak jste připomněl vy nebo i ostatní, je centrální v budování této Evropy. Jakou roli se hrává v její perspektivě? Myslím si, že je důležité vynaložit úsilí, protože často hrozí, že tyto debaty jsou velmi obecné a Někdy dochází k takovým hlubokým diagnózám na těchto debatách, které jsou v rozporu s realitou. Takže já chci vystoupit eh, v tom smyslu, že budu sdílet eh, některé kritiky, které zde zazněly ohledně toho, co udělala Evropa v minulosti, ohledně těch chyb, které udělala z ekonomického hlediska, z hlediska imigrace. Já v tom, co jsem slyšel v posledních vystoupeních s řadou věcí nesouhlasím, ale myslím si, že někde je třeba věci vyjasnit. Já se pokusím uvést také velmi konkrétní příklady. Já chci upozornit na jisté silné rozpory, pane premiére, na které je třeba reagovat. Když hovoříme o imigraci, to je jedno z témat, na které vaše vláda především na začátku tohoto svého mandátu udělala jednu věc, kterou já nepovažuji za negativní, považuji za naopak velmi užitečnou. A myslím si, že italští rybáři v tuto chvíli teď nejsou na moři, aby tam eh, lovili imigranty, ale jsou tam proto, aby protestovali proti evropským normám, které se jich týkají. Takže to je jenom taková vsuvka, ale chci říct některé věci velmi stručně. Za prvé, imigrace. Souhlasíme, pane premiére, ale u toho Global Compactu je taková velká nejistota vaší vlády. Vy jste se zúčastnil zasedání na poli OSN, řekl jste, že souhlasíte, pak jste byl v Marrakeše, pak jste se zdržel. Venezuela. Dnes jste uvedl důležitou roli Evropy. Říkáte, že je nutno hovořit jednotným jazykem. Dobře, tak musíme připomenout, že na zasedání ministru zahraničních věcí díky jedinému nesouhlasu Itálie Evropa nemohla vyjádřit jasný postoj k této věci, stejně jako v hospodářské, věc, v hospodářské oblasti. To, co jste říkal, je pravda jako analýza, ale je mi líto, ty důsledky, které z toho vyvozujete, jsou úplně špatné. Neexistují ve vašich rozvojových politikách na národní úrovni žádná takováto strukturální rozhodnutí. Já nepatříme k těm, kteří mají strach z toho, že se trošičku zvítí deficit v době hospodářských problémů. Otázka je, na co to navýšíme, proč to navýšíme. My to navyšujeme pro politiky, které strukturálně navyšují veřejné výdaje. Něco jiného než strukturální reformy. Dnes je opravdu neuvěřitelný den, protože zde bylo připomenuto, že zatímco my jsme tady, zatímco ty, vy hovoříte o rozvoji a růstu v naší zemi a o roli Itálie v Evropě, tak váš ministr pro infrastrukturu předkládá úplně fantomatickou zprávu, kde říká, že TAP je chyba, že se musí zablokovat. Tak to jsou chyby, kterým čelíme. A k tomu, pane předsedo, já bych chtěl, abyste přednesl jasné odpovědi, aby ten váš závěr byl skutečně realitou, aby se od analýz, od slov eh, přes, přešlo k činům. A ty činy bohužel nejdou správným směrem ani v Itálii, ani pro Evropu. Děkuji. Za frakci ALDE má slovo Guy Verhofstadt. Děkuji, já se pokusím od, vystoupit v italštině, pane premiére. Proč? Protože kromě mé země jsem zamilován i do Itálie a do Italu, pane premiére. Pro mě je Itálie více než země. Pro mě je Itálie celá civilizace. Itálie je místo, kde se narodila evropská civilizace, spousta intelektuálů, umělců, spisovatelů z celé Evropy navštívila Itálii alespoň jednou za život. Objevit Itálii znamenalo navštívit Itálii. Navštívit Florenci, Řím, na, Neapol a pak umřít. Udělal to Monteň, Gete. Proto, pane Conte, mě dnes mrzí, když vidím politickou degeneraci Itálie. Je to pravda, tato degenerace začala ne včera. Ne před rokem, Ale já si myslím, že před 20 lety. Tato krásná země, zdá se, původně byla zakladatelem Evropské unie, naší evropské rodiny a byla odhodlanou zastánkyní Evropy a teď vlaje někde eh, na ohonu. Takže to je alespoň tedy náš pocit. Takže já bych to vnímal jinak. Nezačalo to předsedou vlády Kontem, začalo to špatnou vládou za Berlusconiho. I toto je pravda. Špatná vláda se ještě zhoršila za vaší vlády. To je problém. Za Salviniho, za Di Maia. To jsou ti skuteční šéfové této vlády. Vláda, pane Conte, se chová někdy antievropsky. A je to také vláda, která otevřeně nenávidí jiné členské státy, které jsou součástí naší evropské rodiny. A italská vláda Italská vláda zabránila Evropské unii, aby byla jednotná proti Madurovi a uznala Guaida jako prezidenta Venezuely, úřadujícího prezidenta. A vy velmi dobře víte, proč. Kvůli Kremlu pod tlakem Putina. To je pravda. A proto musíme říci co nejrychleji konec jednomyslnosti na radě. Italská vláda není součástí většiny a na radě, pokud jde o reformu Dublinu, pan Salvini se rozhodl zablokovat nejen přístavy před imigranty, ale blokuje také vytvoření skutečné evropské pobřežní stráže a blokuje reformu Dublinu v této chvíli. A to je podle mě zcela absurdní chování, protože Itálie, italští občané jsou první, kdo zaplatí za nedostatečnost této evropské politiky. A třetí příklad. V posledním roce vaše vláda je zodpovědná také za stagnaci a zítra, já se obávám, za recesi italské ekonomiky, protože vaše vláda nemá strategii pro růst. Není to pravda? Vaše vláda má pouze taktiku na to, abyste byli znovu zvoleni na základě dárku a dluhu. Taková je pravda. A poslední, a tím chci skončit, poslední lehkomyslnost vaší vlády, Dimája. On teď zneužívá svého úřadu k tomu, aby podpořil žluté vesty, což je tedy eh, lidové hnutí, to je pravda, ale teď jim eh, vládnou eh, takoví vandalové, kteří zapalují auta, ničí autobusové zastávky a tak dále. A Di se dokonce setkal s Kristofem Šalansonem. Já ho znám, Kristofa Šalansona, pane předsedo. To on požádal nejednou, ale dvakrát o vojenský puč proti zvolenému prezidentovi Francouzské republiky, takže za to vám opravdu, k tomu vám opravdu gratuluji. To je nezodpovědné chování. Není to chování místo předsedy vlády důležité země Evropy, jako je tedy Itálie. Zhruba před rokem 23.11.2017 napsal Di Maio otevřený dopis Macronovi, kde vyjadřoval svůj obdiv a navrhoval, že hnutí pěti hvězd je v podstatě italská verze hnutí En Marche. To je opravdu skutečně směšné chování. Takže má otázka pro vás, pane premiére Conte. Jak dlouho se ještě necháte smíkat Dimájem a Salvinem? Já vás vyzývám k jedné věci. Inspirujte se svými osvícenými spoluobčany Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Ano, Giorgio Napolitano, ano. Velký Evropan s velkými myšlenkami, dokonce z tohoto parlamentu. A Emma Bonino má dobrá přítelkyně. Toto jsou muži a ženy, kteří jsou na úrovni italské velikosti a její velké role v Evropě. To je ten rozdíl mezi panem Kontem a všemi těmito velkými osobnostmi, které jsem jmenoval. Chci připomenout všem poslancům, kteří vystupují, že toto není debata o Itálii. To je debata o budoucnosti Evropské unie a o návrzích Itálie k budoucnosti Evropské unie. Moje politická strana nepodporuje Conteho vládu, já vám to připomínám, já se jen snažím, aby toto nebyla rozprava o situaci v Itálii. Můžete říct si, co chcete. Ale já vám říkám, k čemu ta debata je. Paní Forenca za frakci GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Jménem GUE NGL chci položit eh, panu premiérovi nějaké otázky na základě přesvědčení, že to, co se děje a co se bude dít v Itálii, je velmi relevantní pro budoucnost Evropy. Existují dvě možnosti, obě jsou špatné a mezi sebou vzájemně propojené. Pokračování v neoliberálních politikách a také růst síly reakční černé vlny. Tato skupina se snaží vytvořit alternativu mezi těmito možnostmi. Snaží se najít eh, takovou cestu, která bude založena na sebeurčení mužů, žen, národu. Je to možnost eh, takto potlačit tento neoliberální přístup. Eh, to jsou věci, proti kterým tato politická frakce bojuje jménem rovnosti. Tady jasně vidíme, že vláda nedodržuje své předvolební sliby. Nejdříve se zde objevil ten deficit, eh, potom vláda nepřijala žádný závazek, pokud jde o zrovnovážení rozpočtu, nemá žádná, žádnou pozici eh, k, politi- který k dohodě CETA. Vy jste hovořil o politice soudržnosti a italská vláda se chystá schválit eh, diferenciovanou autonomii, což eh, znamená, že je to ve prospěch bohatých. Naopak se vůbec nepřijímají taková opatření, která by řešila středomorskou otázku jako otázku evropskou. Tato vláda také dává volnou cestu Transatlantic Pipeline, proti kterému jsme se eh, postavili. Také zde je eh, návrh eh, občanského příjmu a také práce zadarmo. To uráží, uráží italské pracující. Vy zavádíte flat tax, snižujete progresivitu zdaňování a neděláte žádný plán, pokud jde o platy. Skutečně nebojujete proti tomu neoliberismu, ale není to je pouze na této rovině co nás tato vláda znepokuje, pokud jde o budoucnost Evropy. 25.10.2018 tento parlament eh, schválil po útoku, ke kterému došlo v Bari, usnesení, které vyzývá členské státy, aby zakázaly neonacistické a neofašistické skupiny a jakoukoliv jinou skupinu, která glorifikuje nacismus a fašismus. Vyzývám italskou vládu, aby přispěla k této akci. A jak posuzujete vztahy mezi italským ministrem vnitra a e, zástupci Kasapaun, což je jasně neofašistická skupina. A také vám chci připomenout, pane premiére, že na každém počátku fašismu je deshumanizace. To je také ta válka proti imigrantům. Já teď mám na sobě tuto mikinu s hrdostí. Tu jsem měla, když jsem byla na Open Arms, právě v době, kdy zasedala Evropská rada. Byla jsem tam společně s dalšími poslanci. Eh, to není žádná uniforma, kterou eh, nosí někteří z vaší vlády. Tehdy bylo v Itálii, tehdy byly v Itálii uzavřeny přístavy pro těch 59 lidí, které byly zachráněny na moři. Vy potvrduje, potvrzujete eh, to, že se uzavírá dohoda s Tureckem a tak dále, ale nezmínil jste, že Evropský parlament žádá povinnou relokaci a reformu Dublinu. Také vám dám toto, tento graf, abych vám ukázala, že přítomnost nevládních organizací eh, na moři by zvýšila příjezdy. Vy jste začali kriminalizovat nevládní organizace. Eh, vy toho, kdo zachraňuje lidi, zaměňujete za převaděče. A teď se vás ptám, pane premiére, stejně jako se vás ptala Anna Kolau, eh, starostka, musíte zastavit eh, tu hnusnou politiku zavírání přístavů a blokace nevládních organizací. Pokud je nějaký ministr vyšetřován kvůli eh, únosu lidí, Myslí si skutečně, že může ukazovat Evropské unii, jaká je budoucnost migrační politiky. A konečně 8. března, pane premiére, v celé Evropě i v Itálii výjdou do ulic ženy, feministky ty, na které jste úplně zapomněl ve svém vystoupení. A to není náhodou, udělal jste to velmi dobře, protože když tato vláda hovoří o právech žen, tak dělá jenom negativní věci. Nevím, jestli víte, že delegace výboru FEM navštívila Itálii právě proto, aby čelila tomu, že ženy nemají právo na Eh, umělé oplodnění v Itálii. Nevím, jestli víte, že ženy nemají právo na sebeurčení, že eh, jejich eh, místa, kde se združovaly, jsou zavřeny a jsou blokovány. A ženy žádají plán proti násilí. Chtějí, aby se financovaly sítě proti násilí a z těchto návrhů může skutečně vzejít budoucnost Evropy. My i nadále budeme chránit Evropu před utonutím. Proto je třeba bojovat proti těmto politikám a také politikám vaší vlády. Prosím, abyste hovořili pomaleji, protože tlumočníci mají problémy. Především v takovém jazyce, jako je italština, všichni mluvíme velmi rychle a polikáme slova, to je potom pro tlumočníky těžké. Teď za zelené má slovo Filip Lambert. Grazie, presidente. Signor presidente del Consiglio. Pane předsedo, pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Itálie má špatný tisk a špatnou image i v evropském tisku, ale přece jenom, eh, když se hovoří o vaší zemi, myslíme spíše v pozitivních obrazech. Eh, bylo to v Itálii, kdy se lidé masivně vyřkli pro společný statek a to je voda. Eh, byli to italští občané, kteří se vyslovili proti takové rizikové energii, jako je nukleárná energie. Byli to vaši občané, kteří založili uh, hnutí slow food proti fast foodu, který vlastně eh, zabíjí naši společnost. Bylo to díky Italům, kdy malé a středně velké podniky, které vytvořily 3 miliony pracovních příležitostí. Ale vaše vláda, eh, pane Conti, eh, vytváří úplně jinou realitu, ještě horší, než která eh, existovala do posud. Stejně tak jako váš ministr vnitra, který je vaším opravdovým patronem či majitelem, eh, který chce eh, vyhnat Romy z Itálie romské obyvatelstva. A co se týče klimatických změn, i tady dochází k recesi ve vaší zemi. Tváří v tvář tomuto váš projev ukázal, že vy, ukazuje, vy se točíte zády k možnosti ekologické přeměny a trans a přechodu k opravdovému hospodářské, evropskému hospodářství. Měl byste eh, spíše vítat ekologické změny eh, a naslouchat takovým podnikatelům, jako je Katia Bastony nebo Mati de A ale eh, místo toho vaše vláda se vrhá do takových faraonských projektů, jako je těžba ropy na moři a e, způsobujete vlastně to, že z, vaš, vaší zem bude vznikat beton a bude se ničit ta krásná zem. A pak, když část odpovědnosti vašich předchůdců byla tak důležitá, nikdo nemůže negovat, že Itálie trpěla politikou hospodářských škrtů v eurozóně po Maastrichtu. Ale spíše než aby se hledala možnost hledat spojenectví pro posílení eurozóny, proto aby naše měna se rozvíjela ve prospěch všech zemí, vaše země si zvolila cestu konfrontace a nenávisti, která místo, aby snížila rizika, tato zvyšuje. A konečně vaše země eh, čelí nejvíce výzvám migrace. Mohli jste například, vy jste tady hovořil o eh, důstojnosti lidí a o Eh, Lampeduze, o lékařích, kteří tam působí. O tě, ty jste mo- mohl zmínit v této souvislosti, ale místo toho vy jste z migrantů udělal mm, obětního beránka. A, eh, mohl jste E, zabránit nedorozumění. E, mohl jste tady zmínit Dublin a jeho nezbytnou změnu. Právě pro solidaritu již se tak dovoláváte. E, reforma, tak jak byla schválena naším parlamentem, právě je v souladu s těmi výzvami a s těmi nároky, které klade vaše eh, vláda, ale pět, hnutí pět hvězdiček se eh, prostavilo proti, eh, zatímco mm, vaše strana se zdržela hlasování. Takže to vše znamená, že Itálie zůstává ponechána svému osudu. A je-li otázka migrační problémem pro Itálii, pane premiér, já si myslím, že v tom případě je třeba eh, posílit také mladé lidi. Eh, a tak velký, když tolik mladých lidí opustilo Itálii, vy se skutečně domníváte, že to jsou matoucí politiky vaší vlády, eh, které způsobí, že tito mladí lidé se vrátí a budou se snažit zůstat ve vaší zemi? My si myslíme, že pravý opak je pravdou. Eh, místo toho, abyste z vaší země udělal místo ekologického, eh, místo ekologické přeměny a hospodářství, eh, tak, točíte zády, mož, tak se točíte zády k těmto možnostem. A na, druhé, a na naší straně, my samozřejmě budeme na straně těch, kteří se mobilizují a, a snaží se podporovat občanská hnutí v Itálii. Děkuji mnohokrát. Del Europa della Libertà. Za frakci EFDD má slovo paní Laura Adžia. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo, pane Katajnene, pane komisaři, dámy a pánové, pane premiére Conte. Toto je sedmnáctá debata o budoucnosti Evropy a riziko je, že zatímco diskutujeme o budoucnosti, Unie už nebude mít ani přítomnost. Evropa, kterou jsme založili i nadále, je naším domovem, ale Evropa potřebuje hlubokou rekonstrukci, protože jsme ji stavěli od střechy a zapomněli jsme na základy. My chceme tomuto domu dát silný základ, který bude trvalý. Chceme spravedlivější Evropu, která bude blíže občanům. Nebudou zde země první a druhé kategorie. Chceme, aby reálná ekonomika začala být důležitější než finance. Chceme více sociálních práv, investice, růst a chceme skoncovat s úspornými opatřeními. Chceme, aby Evropa byla protagonistkou na světové scéně, aby se nenechala srazit na kolena velkými velmocemi, jako je Rusko, Čína a Spojené státy. Chceme Unii nejen v názvu, ale také v činech. A Ptám se, znamená to být pro nebo proti Evropě? Mnozí se dívají na smítko v oku eh, blížního svého, majíce sami v oku břevno. Co to znamená? srazit na kolena Řecko a potom teprve uznat, že úsporná opatření byla chybou. Znamená být Evropanem, když necháte jedinou zemi, aby řešila a nesla tíhu migrace. Znamená to vytvářet ve své vlastní zemi daňové ráje. Být Evropanem znamená ideologickou válkou bojovat proti tomu, aby v Itálii byl vytvořen občanský příjem Toto nejsou praví pro Evropané, kteří vybudovali Evropu, ale Evropu bank, Evropu financí, Evropu byrokracie, Evropu vzdálenou občanům. Ještě na čase, abychom to změnili a musíme si vzít příklad z Itálie, kde dnes změna probíhá. V pouhých sedmi měsících jsme odebrali doživotní renty bývalým poslancům a také jsme uh, odškodnili eh, středatele, eh, kterým, eh, které poškodili banky. Také jsme vybrali dlužné daně a také jsme skoncovali se zlatou daní. Konečně máme v Itálii občanský příjem. Také tu reformu důchodu, kterou nám Evropa vnutila, tu jsme zničili. Vy jste hovořili, pane Katajnené o tom, že bylo třeba obnovit park, pakt stability a růstu v Norči. My jsme to slíbili občanům a my jsme to udělali, protože my to, co říkáme, to skutečně děláme. Zpráva z Itálie 2019 zaznamenává nárůst důvěry Italů vůči vládě. Je to o 15 bodů více než loni a my nejsme překvapeni, protože je to vláda změny, která naslouchá občanům a dává jim novou naději do budoucna. Proto nás obvinují z toho, že jsme populisté. Pane premiére Conte, stejně jak jste připomněl vy, pokud toto znamená naslouchat lidem, tak ano, tak jsme populisté. Velmi často bohužel tady v této budově zapomínáme naslouchat lidem. Kolegové, kolikrát jsme vyžadovali silný signál pro občany, počínaje například zrušením dvojího sídla tohoto parlamentu. Tato, tato budova, kde teď jsme, stojí 200 milionů eur každý rok a my jsme tady čtyři dny v měsíci. Nemá důvod k existenci. My jsme přátelé francouzů a já nikomu nedovolím aby nás obvinoval z toho, že eh, podporujeme násilníky a vandaly. Jestli někdo definuje naši vládu eh, takovouto vládou, tak to není pravda. Já eh, žádám, aby tento výdaj na dvojí sídlo byl zrušen. Toto není útok na demokracii. Demokracie není privilegiem. Demokracie nemůže být budova. Začněme tím, že začneme seškrtávat naše platy, monstrózní platy komisařů, kteří skutečně jsou fackou pro občany. A také pokud jde o penze europoslanců, k tomu už máme iniciativu, kterou jsme podali. Podpořte, pane předsedo Tajány, ten náš návrh. Dnes toto nebylo uskutečněno, ale my to uděláme díky hlasu občanů v příštích volbách a s dalšími silami změny. Máme skvělou, eh, skvělý tým, který teď vede Itálii. A teď eh, budeme mít další, který bude stejně schopný a který povede Evropu, protože tak, jako měníme Itálii, změníme i Evropu. Tím si můžete být jisti. Per informazione... Pro informaci obecně připomínám, že volba sídel parlamentu není v kompetenci tohoto schromáždění, ale členských států, které podepsali smlouvu. Pokud jde o mě, paní Adjo, musím vám říci, že já už jsem se vzdal svého odstupného nebo odchodného a svou penzi věnuji na léčbu drogově závislých. A teď má slovo paní Bidzoto za frakci ENF. Vítejte, pane premiére. Dnes jste přinesl do Evropského parlamentu skvělou zkušenost první skutečné vlády změny v celé Evropě. Je to vláda, eh, která vyžaduje svrchovanost naší země s píchou. Je to vláda, která nesklání hlavu a umí říci ne a má odvahu říct ne miliardám z Bruselu. Říká ne tomu, co říká Berlín, ne těm Eh, gestům malého Napoleona Macrona. Je to vláda, která konečně hájí zájmy italského lidu. V těchto měsících eh, vláda ligy a pěti hvězd ukázala, že změna je možná. Díky našemu lídrovi Matteovi Salvinimu byla zastavena divoká imigrace. Tím se zlepšila bezpečnost, skoncovalo se s nelegální migrací tou kvótou 100 jsme začali bojovat proti zákonu Fornero o důchodech. Pane předsedo Conte, hodně dobrého už bylo uděláno, ale je před námi ještě spousta práce. Je třeba dát autonomii Venetu, Lombardii, Emilii Románě. Je třeba provést velkou daňovou reformu, aby se snížily daně je třeba jasně říci, že Maduro je komunistický diktátor, kterého je třeba odstranit a že Itálie je stoprocentně eh, s venezuelským lidem, který chce svobodu. Premiére Conte, my z Ligy uh, už jsme se dali do práce, protože po Itálii chceme změnit eh, z vrchu dolů také celou Evropu. A uděláme to se souhlasem italského lidu, který eh, v evropských volbách udělá ze Salviniho ligy první stranu celé Itálie, první stranu celé Evropy. Už stačí s tím, že Evropa je otrokyní nadnárodních eh, firem a bank. Už stačí s Macronovou a Merkelové Evropou, kteří chtějí vládnout eh, v našem domově a chtějí ponižovat italský národ. V Itálii vládnou italští občané, ne Merkelová nebo Macron. Po evropských volbách budeme mít sílu a dostatečný počet na to, abychom budovali novou Evropu. Evropu národů a svobody. Evropu, která bude schopná chránit hranice, bojovat proti nelegální migraci eh, chránit naše podniky a chránit naše pracující. Pane premiére, jsme přesvědčeni, že naše vláda bude trvat ještě velmi dlouho, protože my všichni máme před sebou velký úkol hájit naši zemi před bruselskými byrokraty a hájit eh, svobodu a svrchovanost italského lidu. Hodně úspěchu v práci, pane premiére, vám přeji. La parola. Slovo má pan Wolf, eh, nezařazení. Děkuji, jsem nesmírně potěšen, pane premiére, že vás zde dnes vidím. Pane Conte, vaše odhodlání vaší vlády odolávat eh, Macronovi, Merkelové, jejich tlakům a tlakům elit EU, tak jak jsme to tady viděli i dnes, kteří tvrdí, že máte vládu eh, rasistickou, fašistickou, která je eh, v područí Putina je antifeministická, antievropská. Ne, zasloužíte si potlesk, protože vy jste ten pravý demokrat na tomto kontinentu a ve světě. Vaše vláda ukázala, že eh, to není instituce EU, ale že je to kontinent eh, starých národů, starých národů, ale s moderními vestami moderními postupy. Někdy mají žluté vesty, někdy hlasují pro Brexit, někdy využívají sociální média v politickým krokům pro uh, obyčejné lidi. A tyto hlasy musí být vyslyšeny. A dnešní diskuse se vede o budoucnosti Evropy. Vážený pane premiére, vy a vaše vláda a vaši kolegové vy jste budoucnost Evropy. Bravo, bravo, bravo. Thank you. Děkuji. Da ora la parola. A teď má slovo premiér Italské republiky, aby reagoval na první otázky, které mu byly položeny. Catch bude potom. Děkuji, pane předsedo. Témata, která zde zazněla, jsou četná. Od jasně evropských témat k jiným, které se týkají národní politiky mé vlády. Začnu věcí. Promiňte, pokud nebudu odpovídat jedna po druhém, ale snažím se to spojit. Začnu jedním tématem, kterého se dotkli v podstatě všichni. Otázka imigrace. Chtěl bych připomenout, každý může mít samozřejmě svůj názor, pozor, ale chtěl bych připomenout to, co udělala konkrétně moje vláda. Jak jsme přistoupili k imigraci? a jaká je realita. Potom každý si z toho vyvodí důsledky. Neměli bychom ale zastírat realitu. Od první chvíle, co byla nastolena moje vláda, s plným vědomím, že otázka imigrace je zcela zásadní, která rozděluje naši společnost, stovky tisíc migrantů se u nás vylodili. Každý rok Itálie nebyla schopná těmi předcházejícími politikami ustát dopad migračních toků. Vzhledem k naší geografické poloze, někdo možná na to zapomíná, ale my jsme v srdci středozemního moře. Takže ty cesty především z Afriky, z centrální Afriky, ze střední Afriky, eh, nás přímo vystavují dopadu migračních toků. Vědomi si toho, co se stalo, vědomi si toho, že takové neomezené přijímání jako v minulosti znamená neintegraci. My k tomu nepřistujeme pokrytecky. Eh, neomezené přijímání znamená neintegraci. Můj kolega, evropský premiér, který k otázce imigrace měl postoj trochu, řekněme, vzdálený, mě řekl poté, co navštívil italské město na severu, mě říkal, Giuseppe, já chápu, že máte velký problém, poté, co viděl na ulicích desítky a desítky imigrantů. Jak jsme tomu tedy čelili? Okamžitě jsme k tomu přistoupili strukturálně, pochopili jsme, že takový ten přístup eh, nouzově eh, reagovat na záležitosti je nedostačující. Takže jsme vypracovali strategii, která má deset cílů od eh, politiky, spolupráce se zeměmi tranzitu, kde začínají ty migrační toky, kdy začínají tyto cesty naděje. A také máme problém hranic, eh, evropských hranic i námořních hranic, to není to též eh, jako pozemní hranice, eh, potom jejich vyloďování, navracení a tak dále. Chci připomenout, že Itálie na prvním zasedání rady, které se, kterého jsem se zúčastnil na konci června, aktivně vystoupila k těm dosaženým závěrům. Poprvé se tam hovořilo o sdílených principech a úsilí. Poprvé se zde posílil princip, že ten, kdo se vylodí v Itálii, se nevylodí v nějaké zemi mimo EU, ale v Evropě. Ale jakmile byly tyto principy potvrzeny, tak v praxi dodnes se ještě nic nestalo zasedalo několik evropských rad, ale nedaří se nám tyto principy v praxi důsledně uplatňovat. A jistě ne vinou Itálie, samozřejmě. Ne vinou Itálie. Itálie je pravda, že zachránila čest Evropy v minulosti, ale někdo si myslel, že tak bude pokračovat i do budoucna, že bude dále zachraňovat čest Evropy, ale to není možné. Není to možné, protože každý stát, který je v pozici Itálie, je v určitém okamžiku prostě saturován. Mechanismy integrace už nefungují mechanismy na začlenování nefungují. Víme, že je těžké navracet eh, do země původu tyto imigranty. Není to efektivní, v mnoha zemích to dokonce není možné ani ověřit eh, identitu těchto migrantů, jejich původ. Někdy je to možné pouze na základě bilaterálních dohod, takže objektivně není možné je ani poslat zpět. Takže Itálie rozhodla, že bude přísnější než v minulosti. Ano, to říkáme s hlavou vstyčenou, říkáme to jasně a jednoznačně a transparentně. Je to tedy přísnější přístup, protože poté, co jsme vypracovali tuto strategii, strukturovanou strategii, kterou nemůžeme banalizovat, nikdo si nemůže dovolit ji banalizovat, jsme dospěli k závěru, že toto je jediná efektivní cesta, jak bojovat proti převaděčství a obchodování s lidmi. V Evropě máme problém s pokrytectvím. Imigranti se stanou problémem, když se namíří reflektory do Středomoří tak tam eh, se spustí mechanismus eh, v médiích a začnou se řešit otázky migrantů. Ale my se musíme podívat eh, na ten problém migrantů v okamžiku, kdy opouští svou vesnici, kdy se okamžitě stanou obětí těch převaděčů. Víte, kolik stojí ta cesta naděje, které je doprovázeno osobním násilím a mučením? Dneska je toho Eh, spousta. Já Afriku často navštěvuji, takže vím, někdy to stojí 3 tisíce až 5 tisíc dolarů a někdy to ani nestačí. A mluvíme o velmi chudých lidech, kteří si dokáží obstarat takovéto peníze a potom jsou eh, vlastně mučeni a třeba znásilňováni. A tento problém není pouze ve středozemním moři. Já bych chtěl připomenout, že Itálie v aktivitách Search and Rescue, záchrana na moři, vždycky, vždycky se řídila ochranou základních práv. Také v tom případě, který byl zmíněn, Itálie jako první převezla ty nejzranitelnější osoby, ženy a děti a převezla je na pevninu. V tom posledním případě loď přijede někam, kde je zaručeno kde je zaručena zdravotní péče, kde je tedy zaručena také potrava a tak dále. To neznamená, že s nimi špatně zacházíme, ale je spravedlivé a myslím si, že to bylo správné v návaznosti na závěry, kterých dosáhla 28. v červnu 2018, tak je spravedlivé, aby fungoval redistribuční mechanismus a ten zatím nefunguje. A a nemůže to být s tím souhlasím na povinné bázi. Ten bezpečný přístav funguje pouze tehdy, pokud eh, je to v Itálii a to není v pořádku. Bezpečný přístav neznamená ten nejbližší přístav, za prvé. Za druhé, ten redistribuční mechanismus nemůže fungovat eh, s třemi, pěti, šesti zeměmi musí být eh, do toho zapojeny všechny země do toho mechanismu solidarity. A za třetí, třetí problém, ten si nesmíme zastírat. I země, které říkají, že jsou eh, ochotné zapojit se do redistribučního mechanismu, jsou ochotné pouze spolupracovat s těmi, kteří mají právo na mezinárodní ochranu. Ekonomické imigranty nikdo nechce, zůstanou v zemi, ve které se vylodili. To tedy bylo k imigraci. Pokud jde o ekonomiku, vy jste hovořili o ekonomice, o investicích, o infrastrukturách. Někdo tady řekl, že Itálie nechce provést odpovídající reformy. Prosím, informujte se na to. V průběhu mediačního procesu s předsedou Junckerem a s místopředsedou komise Dombrovskisem a místopředsedou Moskovicim jsem od první chvíle od nich slyšel, abychom zabránili řízení o porušení povinnosti. Já jsem jim přinesl knihu, kterou jsem nechal přeložit do angličtiny a tam byly reformy, které už jsme provedli a které právě děláme. Říci, že Itálie nedělá reformy, znamená ignorovat to, co se v Itálii děje. My jsme zavedli nejobjemnější plán strukturálních reform, který byl kdy vytvořen. Během nadcházející debaty budete mít možnost položit ty otázky. Eh, my jsme schválili antikorupční zákon, který zavádí velmi vysoké antikorupční standardy. Velmi vysoké v Evropě. Bez mikrofonu. Vážený pane poslanče Danty, jestli chcete hovořit, můžete potom dostat slovo. Jestli chcete přerušovat, opravdu za toto nestojí. Debata nemůže být unilaterální. Stále více eh, se připravujete o čas. Budete mít méně času potom. Pak bude příležitost na vaše otázky. vysoké antikorupční standardy, nejenom v evropském měřítku, ale v mezinárodním měřítku. My jsme představili radikální reformu, pokud jde o bankroty. Dnes v Itálii už neuslyšíte o bankrotech, o e, kolapsech, krachu. Ne. A máme tady opravdu velmi objemný materiál v tomto smyslu. Také jsme zavedli zákon, ohledně delegování a nyní připravujeme akty delegované přenesené pravomoci, abychom zjednodušili veškeré administrativní postupy, abychom zracionalizovali administrativní procesy, což je něco, co v posledních letech nikdy neprobíhalo. Navíc chceme mm, představit radikální reformu, pokud jde o dražby, nebo respektive pokud jde o zadávání veřejných zakázek. Také mm, připravujeme reformu občanského zákonníku, trestního zákonníku, trestního řízení. Tohle všechno, eh, na tom všem pracujeme. A Mm, vy možná říkáte, že se toho hodně neděje, možná mm, sledujete jenom nějaké ty veřejné debaty, ty mediální debaty, ale mm, uh, Itálie nezanedbává investice do infrastruktur. My děláme velké množství investic do infrastruktur a eh, doplnili jsme tam dalších 13 miliard euro do těch státních podniků. Rovněž v těchto dnech představujeme národní plán, pokud jde o bezpečnost našeho území. Je to také národní plán, pokud jde o seismologická rizika. A v této souvislosti bych chtěl připomenout, že jsme požádali o flexibilitu právě eh, komise nám ji poskytla v té finální fázi. Jednalo se o 3 miliardy 200 tisíc euro. To bylo už nad rámec těch předem naplánovaných investic, takže dobře. Můžeme mít odlišné názory a o tom ostatně je demokracie. Když eh, je veřejná debata, tak každý může vyjádřit svůj názor, ale ignorovat všechny tyhle věci, to by znamenalo klamat evropské občany, nejenom italské občany. Pokud jde o mm, projekt Realta, tak eh, ano, to je projekt, který už byl schválen, ale naše vláda se domnívala, že by bylo správné vůči občanům, eh, protože musíme si vědomit, že ta hodnocení už jsou 25 let stará a to dílo zatím nebylo zrealizováno v té úvodní fázi. Takže ještě předtím, než tam vynaložíme na to tak velké zdroje, předtím, než vytvoříme infrastrukturu, která bude mít tak veliké dopady na životní prostředí, tak jsme se rozhodli provést analýzu nákladů a přínosů. Uděláme to transparentně, ty výsledky zveřejníme, podělíme si o ně s veřejností a přijmeme odpovědnost za následná rozhodnutí. Pokud jde o další projekty, tak ty všechny se realizují. Třeba TAP nebo e, dálnice Breno. To všechno momentálně probíhá. Zároveň chceme urychlit ty investice. Máme plán pro stavebnictví, který v nejbližších dnech zveřejníme. Zveřejníme všechny ty stavební projekty, které probíhají. A takovou závěrečnou poznámku, pane předsedo, já se omlouvám, vím, že opravdu ten čas už hodně protahuji. Pokud jde o naši zahraniční politiku, tak eh, obvinujete nás z politické izolace. Ale jaká je ta politická izolace? Pokud jde o Venezuelu, tak Itálie zůstala úplně v izolaci. Ale pozor, Itálie není izolovaná. Chtěl bych připomenout jednu důležitou skutečnost. Itálie eh, vydala sdělení 26. ledna a bylo to sděleno a mm, opravdu tady ta intervence byla naprosto zásadní pro celé to sdělení. Takže pozor, mnoho lidí by rádo předběhlo historii, ale je potřeba být opatrní. My nevíme, jak se vyvine krize ve Venezueli. E, Itálie není v tomto sama, sdílíme stejný názor jako jiné země. Chtěl bych připomenout, že prezidentské volby z roku 2018 nebyly demokratické volby a my jsme je neuznali. Je to jasné? Zároveň také eh, jednoznačně si myslíme, že je potřeba zorganizovat nové prezidentské volby. Je potřeba, aby proběhly transparentním způsobem, aby byly důvěryhodné podle mezinárodních měřítek a chceme, aby proběhly co nejdříve. Zároveň jsme si vědomi toho, že tam je populace, která trpí a my už jsme mm, vynaložili, připravili určité částky na humanitární pomoc. Jsme si vědomi toho, že žádný režim nemůže být ospravedlněn, když začne používat násilí, když začne rozhánět poklidné demonstrace silou, násilím. To nemůžeme tolerovat. To nemůže tolerovat nikdo, kdo vzešel z demokratických a svobodných voleb my jsme aktivní součástí kontaktní skupiny. Jsme připraveni realizovat i třeba nějakou formu mediace a apelujeme na všechny, aby si uvědomili historickou odpovědnost a jasně řekli, že většina mezinárodních krizí z toho historického pohledu nastala, protože se věci dělaly rychle, a protože se upřednostil jeden protagonista oproti druhému. Takže velký pozor na to, protože tímto způsobem se polarizují ty věty, věci. A když upřednostníte jeden subjekt, tak to znamená, že těm dalším globálním subjektům umožníte, aby zase se zastali toho druhého. A nezapomínejme na to, že přesně takhle vznikly některé z největších historických krizí. Teď zahájíme rozpravu Catch DI a upozorňuji, že maximálně musíme celé toto ukončit v 1945, ale přihlásilo se více než 50 poslanců. Čím déle budete mluvit, tím méně slov eh, prostoru dostanou další. Pan poslanec Komi. Grazie, presidente. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený premiére. Pane premiére, vítáme vás v Evropském parlamentu. Vy jste mluvil o demokracii. Já bych chtěla říci, že se tady nacházíte v jedné z nejvíce demokratických institucí, protože my jsme voleni občany a každý den se odpovídáme občanům, což není váš případ, vy jste byl jmenován. Já jsem eh, Italka, stojím za Itálií i za Evropou. Chci se zeptat, podle vás Eh, to byla nějaká snadná procházka? Vytvořit dublinskou reformu nebo úpravu copyright autorských práv? A ne, přesto jsme pracovali, vytvářeli jsme různá spojenectví. A to jsou přesně ta spojenectví, která chybí v Itálii, která chybí eh, v Evropské radě. Vy tady mluvíte o Evropě, vy tady mluvíte o jednotě, ale potom říkáte, že nemůžeme udělat TAF. Eh, ale mm, nevím tedy, jaký názor má vaše vláda. Vy tady mluvíte o reformě Dublinu, ale přitom přesně vy jste řekli, se snažili o ty věci, které my považujeme za úplně chybné. Vy jste chtěli dělat dobrovolné kvóty, to je přece chyba, to musíte jasně uznat. A potom ještě jedna věc, ano, už se, končím. Ve vašem videu s kancelářkou Merklovou to je ostuda. Já miluji Itálii a nikdy bych nechtěla, aby premiér mluvil špatně o italské vládě se svým protěžkem. Slovo má poslanec Guillaume. Děkuji. Já žiji v Lyonu. To je město, které má uh, dlouholeté vztahy s Itálií už od 17. století a dalších generací. Lyon, Turin. Neuvěřitelné, že je to pořád projekt. Má se, mají se tu jen spojit eh, dvě města. Je to ústřední část středomorského koridoru, který má vést až do Budapeště. Zpráva eh, Ponty říká, že jde zejména o peníze. Jsou tu výpočty a je pravda, že tu byly určité poklesy určitých eh, daňových eh, příjmů a tak dále. A že bude eh, méně kamionů, méně znečištění. Ale nemyslíte si, že ty bratrské vztahy by si zasloužily něco lepšího než Pontyho zprávu? Honorevole Luke. Pan poslanec Luke. Äh, Pane premiére, děkuji mockrát za váš projev. Vy jste hodně hovořil o solidaritě, kterou teď Itálie požaduje od Evropské unie. Eh, že eh, je to váš příspěvek k budoucnosti eh, Evropské unie, že požadujete solidaritu. Když ale hovoříme o solidaritě, tak samozřejmě musíme hovořit také o tom, jak vůbec mohlo dojít k situaci, kdy Itálie musí žádat o solidaritu. Já bych chtěl připomenout, že už 20 let máme společnou měnu euro a už 15 let eh, Itálie nemá růst. Zamysleli jste se nad tím, že by to mohlo spolu souvislet? Je možné, že Itálie se jednou bude muset sama zamyslet nad tím, eh, jestli je společná měna pro tuto zemi vhodná. Je totiž potřeba se zeptat, jak je možné, že italská centrální banka eh, za sebou vleče deficit 400, 400 miliard euro. Zadluženost Itálie se vzrost, zvýšila o třetinu od zavedení eura. Itálie neustále porušuje porušuje pravidla pro rozpočtový eh, eh, schodek a pak stability a růstu. Pane Konte, když požadujete solidaritu, musíte také dodržovat pravidla. Nejprve se neregistrují uprchlíci, kteří přijdou, eh, potom se uzavřou všechny přístavy a nastane druhý extrém. Když chce Itálie být členem Evropské unie, tak musí dodržovat evropská pravidla, jinak nemůže existovat solidarita. Honorable Tarand. Děkuji. Pan poslanec Tarant. Honorable Miranda. Děkuji. Pan poslanec Miranda. Paní poslankyně Miranda. Děkuji. Pane předsed... Pane Konty, proč jste zabránil tomuto plavidlu, ve vylo, bránil plavidlu ve vylodění 28. června já jsem tam byla s kolegy, byla jsem na tomto plavidle a nedostali jsme žádnou oficiální odpověď. Ministr dopravy řekl, že to bylo z důvodu veřejného pořádku. A proč jsou italské přístavy od té doby zablokovány? Proč hovoříte o solidaritě, ale proč zároveň neplníte požadavky evropské solidarity. Co nás nejvíc šokovalo, je, že část vlády se přibližuje těm částem Evropy, které se staví proti solidaritě, Vox a tak dále. Děkuji. Nový předseda rady, který v minulosti uh, kázal důstojnost té zemi, kde nejsou zvyklí, aby jejich zástupci měli rovná záda a vy eh, tady tedy jste dokázal v takto citlivé době eh, přednést určité věci a ukázat pravdu, ukázat sílu pravdy a fakt. A to sice, že naše země je velmi pracovitá země, kde některé ekonomické faktory až jsou předmětem závisti v ostatních zemích, kdy máme eh, politickou třídu, která eh, si stojí za svým. Já tedy eh, přeji sílu vaší vládě, která se snaží ukázat Evropě, tak opatrné, že je jednoznačně potřeba přes koncovat s tím obchodováním s lidským zbožím a tento obchod byl zablokován. Já vám děkuji za to vaše úsilí, děkuji za zahájení jednání s africkými zeměmi, s níž musíme mluvit z rovné pozice důstojně a e, také je potřeba lépe zapojit systém malých a středních podniků do eh, evropského systému. A je dobré, že se to dnes dělá jinak, než se to dělalo v minulosti, kdy se ty strany jenom vrhaly do Afriky a kradly v Africe. A to se ukazuje, že jste seriózní vláda, vláda našeho lidu. Dobře, děkuji, pan poslanec Vojt. Honorable Vojt. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane premiére. Vám se podařilo to, že ta masová invaze přes středozemní moře ustala. A za to vám vyslovuji svůj dík. Také není žádné tajemství, že asilová lobby eh, už si u vás tolik neviděla, jako tomu bylo před vámi. Vy eh, dnes eh, si tady musíte připadat jako u nějakého tribunálu, ale tohle není tribula, tribunál. Tohle je strach elit, které vědí, že za tři měsíce už nebudou tady v parlamentu mít většinu. Pane premiére, v Německu i v Evropě jsme museli zažít to, že migranti mohou po tisícovkách zabíjet. Zastavte to a dejte milionům Evropanů, kteří se dnes dívají na Polsko, Maďarsko a Itálii jako naději, dejte jim novou budoucnost. Teresa Děkuji, paní poslankyně Teresa Meris Beseril. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Sdílím s panem premiérem to, že je potřeba zastavit obchodování s lidmi v Africe, ale eh, nezdílím pozici neutrály ty Itálie vůči Venezuele, která eh, zablokovala možnost uznat Guaida. Já mám eh, tuto zemi ve svém srdci. Žila jsem tam více než 20 let a jsem opravdu zklamaná italskou vládou, která nevidí, jak naléhavé je potřeba zastavit tyrana Madura, který dusí venezuelský lid. Vy jste řekl, že nemáme spěchat, ale pane eh, premiér, řekněte to panu Lopemu, řekněte to všem těm ostatním umučeným, eh, týraným lidem, všem těm lidem, kteří tam umírají hlady, jak říkal Edmund Burke, jediná nezbytná věc pro to, aby převážilo zlo, je, když dobří lidé nedělají nic. Děkuji. Pan poslanec Osoli. Conseil. Je m'adresse à vous en tant que já se na vás chci obrátit jako poslanec a předseda regionu Côte d'Azur. My eh, samozřejmě sdílíme eh, řadu věcí z Itálií, včetně našeho pobřeží a přízvuku a mám rád vaši zemi a mám rád Itali, ale teď je tu eh, skutečně určité vměšování, kdy poprvé Eh, od eh, války jsou napjaté diplomatické vztahy mezi našimi státy. A já si myslím, že tohle dělat je naprosto eh, nesprávné pro vás, pro vás. Proč se vměšujete do naší vnitřní politiky? Kdo to platil tu cestu do Francie? Byl to daňový poplatník? Byla to součást eh, eh, eh, volební kampaně? S takovým přítelem jako jste vy nepotřebujeme nepřítele. Je to skutečně nemorální, není to důstojné, to nelegální a já skutečně si nemyslím, že jste těmi nejlepšími dědici renesance. Signor Presidente, lei avrà colto. Vážený pane předsedo, vy jste jistě pochopil ze slov a z postoje eh, této sněmovny, eh, kolik respektu tady je vůči Itálii a také určité zklamání, které tady je, protože Itálie je teď trošku oslabena, je Eh, spojuje se se zeměmi, které jsou právě proti té jednotě a solidaritě, po které vy voláme. Já doufám, že jste si toho všiml a já to opravdu neříkám s radostí, já to říkám se znepokojením. Já bych byla ráda, aby moje země zůstala důležitým protagonistou Evropy, ne antagonistou. A potom mám další otázku, pane eh, premiére. Eh, jak si můžeme číst ta slova? Ostatně to ve Středozemní moři to jsme nespůsobili my, ale my eh, vy tady voláte po určité soudržnosti, ale eh, prostě to nejsou věci, které jsme udělali my. To není něco, co vzniklo až teď, ale uvědomme si, jak my se tam chováme. Vy tady voláte po určité důvěryhodnosti, ale vy jste zmínil fondy pro Afriku, ale vaše většina hlasovala proti. Potom zmínil jste miliardy plána Juncker, ale vaše strany zase hlasovaly proti. Potom vy jste volal po potřebě posílené spolupráce, ale ty dopady, negativní dopady Brexitu, ale jestli pak víte, že hlavní italská strana je právě součástí politické frakce, kterou vade Farage. Paní poslankyně, to já, prosím, ukončete výstup a slovo má poslanec Nigel. Eh, pane předsedo, pane premiére, my jsme rádi, že jste sem zavítal. Respektujeme samozřejmě svrchovanou vůli italského lidu. Ale je tu jedna věc, kterou nemůžeme přehlížet. Když tu hovoříme, hovoříte o Aldomorovi, je opravdu škoda, že Eh, tato vláda nectí jeho památku. Byl to skutečný proevropan. Nelze o něm hovořit jen eh, v kontextu Středomoří, ale celé Evropy. A já sám jsem z Portugalska, ale pokud jde o tu situaci ve Venezuele, tak mě to opravdu mate. Máte mě ten váš postoj k Venezuele? portugalské společenství, v, v, tedy Venezuela obráceně spolu žijí. Co pak nemyslíte na ty, kdo trpí uh, pod jehem Madurovy vlády? Italská vláda by na to měla reagovat. A to ne teď, ale od začátku. Mikrofon, mikrofon. Mikrofono. Bez mikrofonu. Děkuji. Já mám dotaz, pane předsedo Conte. Vzhledem k tomu, že nemám pocit, že z Evropské unie se může stát solidární a nediskriminační společenství, pokud jde o migraci nebo rozpočtová pravidla, vzhledem k tomu, že si eh, nemyslím, že právo na občanství může překonat ty potíže Arts Quattro, jak už bylo uznáno v Německu, s ohledem na to, že vidím, jak se hnutí pěti hvězd stále více zmocňuje eh, extrémní pravice, tak mám pro vás následující otázku. A ta otázka je velmi vážná, protože já se opravdu bojím té chvíle, kdy liga, ligy se zmocní pravice a Vidím to i ve vztahu k tomu, jak reagujete na změnu režimu ve Venezuele. Čili já se ptám, na základě jaké studie reality eh, se domníváte, že v tomto roce a v nadcházejících letech bude všechno překrásné. Děkuji za odpověď. Děkuji, pan poslanec Salíny. Presidente, buon... Dobrý večer, vážený pane předsedo, děkuji, že jste k nám dnes přišel. Já budu velmi praktický. Eh, já bych využil ten čas a chtěl popsat, jak obtížné je tady v evropských institucích získat zdroje potřebné pro miliony projektů v evropských zemích, včetně Itálie. Chtěl bych vám říci, jak jsme se mnoho let snažili budovat seriózní projekty, které propojí naši zemi a které budou odrážet potřebu našich podnikatelů. To vše bych vám tak rád řekl a také bych vám chtěl říct, jak se cítí někdo, kdo dělá všechno tuto práci a potom jeho vlastní ministr pro infrastrukturu dá přednost něčemu úplně jinému. A přitom vaše vláda opakovaně požadovala, abychom byli trpěliví, že uvidíme, eh, k čemu směřuje tato vláda. Já bych vás tady chtěl trošku v tomto smyslu vyprovokovat. Eh, celá řada poslanců eh, různě se zabývá různými ekonomickými hypotézami a já se teď chci zeptat, kdybyste chtěli využít lépe ty zdroje, udělejte si půjčku s fixní částí úrokem a pak to zkuste zaplatit z vaší kapsy a uvidíte, jaké potíže máme my, když hledáme ty zdroje. Pan poslanec Vioty. Děkuji, pane předsedo. Já to dám potom eh, panu eh, premiéru eh, Kontemu, protože mám tady takový seznam. Mám tady, že různé údaje Víte, eh, co ty údaje ukazují? Kolik italských ministrů chybělo na jednáních rady ministrů? Takže když mluví, se mluvilo o vládě, o mladých, o průmyslu, o vzdělání, o migraci, nikdy, nikdy jste nebyli přítomni na těch jednáních. Omluvte se italským občanům, omluvte se evropským občanům. Evropa potřebuje Itálii, Itálie potřebuje vládu, která bude přítomná v Evropě. To je to, co potřebujeme. A tohle to je to, eh, co vy říkáte, ale přitom nejste tam nikdy přítomně. Prostě tam nejste. A závěrem takovou eh, citaci v souvislosti s festivalem v Sanremu, Mamut to řekl, je obtížné být na světě, když vám chybí hrdost. A vy eh, sice tady něco říkáte, ale podívejte se, Itálie už, ne, už ztratila svoji hrdost. Jenom se rozhledněte kolem sebe. Děkuji a eh, kolegové, prosím vás, abyste hovořili takovým jazykem, který odpovídá této sněmovně. Já bych jinak byl opravdu přinucen přijmout určité sankce, jestliže nebudete se vyjadřovat takovým způsobem, který odpovídá důstojnosti tohoto místa. A prosím, aby už se to neopakovalo. Marias. Slovo pan poslanec Marias. Grazie, prezidente. Kyrie prothipurgie Italias, kyrie Conte. Drahý pane premiére, pane Conte. Kdybyste laskavě si <laughs> nasadil sluchátka. Pane Conte, já souhlasím s tím, co jste řekl ohledně směřování Evropy. Ale Evropa si zároveň prokazuje solidaritu v obraně, bezpečnosti. Víte, že Turecko stále vyhrožuje Řecku a Kypru. Neustále narušují náš vzdušný prostor, naše územní vody výsostné, naší eh, ekonomickou zónu. Takže já bych od vás rád slyšel nějakou, nějaký projev podpory vůči Turecku, rovněž vůči Kypru. Zvláště když italská firma Eni chce využívat těchto surovin u Kypru. Rádi bychom od vás něco slyšeli tady na půdě Evropského parlamentu, nějaká slova, na podporu Řecka a Kypru proti Erdoganovým vyhruškám. A myslím, že to dlužíte nám, našim přátelům na Kypru. Děkuji, pan poslanec Jakončič. Dobrý den, děkuji, vítám pana předseda rady. Doufám, že mě slyšíte, děkuji. Děkuji, že jste k nám přišel. Bylo to pro mě opravdu překvapením vás poslechnout a musím říct pozitivním překvapením, protože jak říkáme my na Istruji, nás jen tak něco nepřekvapí a já opravdu respektuji ta fakta, co jste tady uvedl. Chtěl bych také promluvit jako zpravodaj pro uh, ekonomickou makrostrategii. Musíme podpořit adry, jadranskou spolupráci. Jak vidíte tady ty vztahy s Jadranem? Jak vidíte budoucnost spolupráce v jadranské oblasti? Také je pro mě důležité, jak vnímáte další rozšiřování Evropské unie. Rovněž by mě zajímalo to, zda vaše vláda chce seškrtat fondy pro italskou menšinu na Istrii, například na podporu bilingvismu, což je něco, o co my jsme se velice zasazovali. Já myslím, že je potřeba podpořit bilingvismus eh, v Chorvatsku i ve Slovinsku a právě proto potřebujeme finanční prostředky. A konečně bych se chtěl zeptat, eh, umíte si eh, představit mm, také nějaké, nějaký symbol, který oslaví tuto komunitu? Pan poslanec Dorfman? Děkuji, vážený pane předsedo. Vy jste tady velice správně zdůraznil význam volného pohybu a e, já mám na mysli, já chci říct, že zastupuji největší jazykovou menšinu, která žije na severu Itálie. E, a nechci ale mluvit o migraci a o těchto věcech, ale zajímá mě ten dekret. Chci se zeptat, Osoba, která by ráda pracovala v zahraničí, koupí si automobil a chce se pak vrátit do Itálie, tak to vozidlo jí bude zabaveno na hranicích a musí zaplatit velkou pokutu. Já si myslím, že prostě takováto opatření nejsou v souladu s principy volného pohybu osob. Děkuji, pan poslanec Tarabela. Děkuji, vážený pane předsedo. Eh, vlády. Já jsem velice rád, že vás tady dnes vidím a musím říci, že eh, pan Salvini také nedávno eh, se účastnil určitých důležitých jednáních. Já mám pocit, že vy budete pracovat podobným způsobem ve vaší vládě. To znamená, pracovat málo, ale o to více se objevovat a mluvit před kamerami a neustále vinit ty ostatní v, Evrop, v Itálii, to znamená migranty, Afričany, geje či Evropu. A v minulosti, uvědomi si, ti viníci byli třeba židé, komunisté, romové. Já si myslím, že tohle je cesta, která jasně vede k fašismu a to zničilo Itálii. To v poválečném období mimochodem donutilo tisíce a tisíce italských občanů emigrovat do jiných zemí. Takže já vás prosím, abyste na toto nezapomínal. Děkuji, pane předsedající Já myslím, že je důležité připomenout, že naše země eh, prožívá fázi recese. A já jsem bohužel, pane předsedo, vás neslyšel zmínit nějakou průmyslovou politiku nebo obchodní politiku. Neslyšel jste mluvit o těch obchodních dohodách. Obchodní dohody, které se realizují v Evropě, mm, znamenají růst a já si myslím, že dnes Evropa, Itálie potřebuje to, aby se zdanění snížilo, aby bylo možné snížit finanční zátěž pro naše podniky a aby byly opuštěny politiky dotací, které neslouží k ničemu jinému, než k tomu, jak bojovat s chudobou a nerovností. Já si tedy myslím, že je důležité, eh, pane předsedo, abyste na to zareagoval. Děkuji, paní poslankyně Bresso. Děkuji, vážený pane předsedo eh, vlády. Jak už připomněli eh, někteří kolegové a nejenom italští, my tady pracujeme na projektech, jejichž ambicí je zajistit blahobyt Itálie, ale také Evropy. A v oblasti dopravy, eh, v oblasti Středozemního moře, a to nemluvím jenom o mm, té, tom spojení Turín-Lyon, ale opravdu jede tady o celou oblast jihu a zajištění stability dopravy což by mělo umožnit všem přístavům ve Středozemním moři další rozvoj. Vy, a už jste to také zmínil, ve vaší vládě jste eh, připravili analýzu přínosů a nákladů, kde neberete v potaz celkovou tu časovou délku těch investic a eh, chci vás jenom pozornit, že ta eh, dráha už je 149 let stará. Příští rok budeme slavit 150 let. A chtěl chci na vás ještě apelovat. Eh, možná byste měl uvažovat více v evropském měřítku, nejenom v tom omezenějším italském. Děkuji paní poslankyně Koraca Bild. Děkuji, vážený pane předsedo. Já jako švédská poslankyně jsem hrdá, že jsem Italka, ale stále méně se poznávám v této zemi. Itálie, která pracuje, která má velké srdce, která eh, se nedívá zpět, a nechává děti na moři. Evropa, Itálie, která věřila v lidské hodnoty, e, za méně než rok Itálie ztratila důvěryhodnost a půdu pod nohama v mnoha oblastech. Dostává se na ekonomický pokles, který přináší recesi. Mladí lidé, pane předsedo, potřebují práci, ne almužnu. Potřebují důstojnost, ne propagandu. Jaké konkrétní opatření chcete dát? Možná by bylo vhodné, kdybyste poslouchal, jak chcete pomoci eh, nezaměstnaným a jak spravit ty dluhy, které postihují. Posloucháte mě, pane předsedo? Děkuji. A Eh, stále více nás nepokojí ty eh, suverenistické tendence vaší vlády. Evropa je řešení, to není problém. Italové chtějí zemi, která bude stavět mosty, ne budovat příkopy. Chceme Evropu, musíme ji budovat společně. Evropa stále více, Itálie stále více buduje negaci ale solidarita se buduje dialogem, ne urážkami. Já myslím, že už stačí ty eh, konflikty, které vytváříte. Prosím, abyste změnili svoji cestu. Gaspery a Spinelli se na vás dívají. Děkuji, pan poslanec Šoltes. Předsedník, chvála za besedo. Torej, gospod pravi minister, govorite o sožitju v Evropi, o Pane premiére, hovoříte o solidární Evropě, o smíření v Evropě, o sjednotné Evropě. Ale přitom zároveň hovoříte způsobem, který eh, jen vyvolává nenávist. Jako kdyby všechny ty oběti byly k ničemu. Jde o eh, hodnoty a vy do určité míry popíráte historii. Všechny ty oběti, eh, které položily své životy za to, abychom dnes mohli žít v míru. A to i na hranici mezi Slovenskem a Itálií. Já myslím, že je mou povinností vás vyzvat k demisi. Tak, to bylo poslední vystoupení. Bohužel eh, já se omlouvám, ale následují další debaty. To bychom zítra nemohli hlasovat. Je mi to líto, pane poslanče, je tady víc než 50 lidí. Já jsem prodloužil ty časové lhůty, takže prosím panu předsed, pana předsedu Konteho, aby zareagoval. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Některá vystoupení Eh, tady nastolila politická témata, politické otázky a politická debata je součástí demokracie a je vítána třeba, že je živá a třeba, že někdy může být i hořká. Některá vystoupení komentovat nebudu, protože cílem bylo urazit nejenom mě, ale všechny, veškerý lid, který já zastupuji. Byli tady tako, tací, kteří uh, vyjádřili, a já to říkám s veškerou vážností, pane předsedo Tajány, byli tady i vedoucí představitelé z eh, politických stran, kteří se tvářili, jako kdybych já byl nějaký šašek, ale já žádný šašek nejsem. A já Skutečně jsem velmi hrdý na to, že zastupuji svůj lid. Jsem hrdý na to, že zastupuji tu vůli po změně ze strany italského lidu a jsem hrdý na to, že zastupuji politickou linii vlády, která rozhodně není e, nějak e, směšná, jenom proto, že nereaguje třeba na lobby já myslím, že spíš směšní jsou ti, kdo podléhají těm lobby, které na ně tlačí. Bylo mi řečeno a domnívám se, že i zde můžeme vést otevřenou debatu a někdo mi řekl, že bych se měl stydět za zlome konverzace vedené mezi mnou a kancléřkou Merklovou. Chtěl bych připomenout těm, kdo tady volá po nějakém, eh, po tom, že by se někdo měl veřejně stydět. Chtěl bych připomenout, že v minulosti byli zástupci politických stran, kteří eh, měli jiné vztahy s kancelářkou Merklovou a dokonce eh, dosáhli určitých rekordů v tomto směru a přitom se vůbec nestyděli. E Potom další věc, a to se dostávám ke třetímu aspektu, který také vyžaduje otevřenou debatu, třeba že možná i vyhrocenou debatu, kdy bylo tady řečeno, že moji ministři nechodí na rady evropských ministrů. Moje vláda není zastoupena u stolu evropských ministrů. Já nechci tady hovořit o úloze evropských institucí, ale musím vás upozornit, že vládu zastupuje třeba i náměstek nebo jiná pověřená osoba a my vždy tam vždy zastoupeni jsme. Vždy jsme byli zastoupeni u veškerých evropských jednání. Chtěl bych připomenout ještě jednu věc, abych byl opravdu upřímný, že vy, jste zástupce politické strany, která v minulosti, pokud jde o tu událost EMA, neměla zastoupení dostatečné a my za to dodnes platíme. V tomto směru, v tomto směru. Vengo vengo invece alle questioni che credo più... Eh, pan předseda, pane poslanče Danty, vašte slova, vašte slova. Scusate, scusate un attimo. Scusate un attimo. Presidente, mi scusi. Omlouvám se, pane premiére, eh, pan předseda. Já chci na vás všechny apelovat, abyste opravdu nepoužívali nevhodné výrazy. Můžete říct vše, co chcete, můžete zastupovat jakýkoliv politický názor, ale důležité je neurážet další zástupce, kteří všichni byli legitimně zvoleni občany. A neurážejte ani eh, pana premiéra Italské republiky, který jsem byl pozvan. Ne, že se nám sem vnutil, my jsme ho sem pozvali takže prosím, abyste používali korektní eh, slova a zejména se to týká italských eh, kolegů. Děkuji. Já se tady vrátím k těm politickým tématům, která tady zazněla. A některá byla velice zajímavá. Eh, některé konkrétní věci. Požádali jste mě o podporu Kypru a Řecka. Já bych chtěl připomenout, že 29. ledna já jsem byl v Nikozi, kde s dalšími zástupci sedmi zemí jihu Evropy a udělali jsme tam i tiskovou konferenci společnou, kde jsme přijali konkrétní pozici, takže podpora Kypru už vyjádřena byla. Potom, pokud jde o ty další témata, tak uh, to, co tady zaznělo, musím říct, že tady zazněly opravdu ostudné věci pro Itálii. Říkáte, že necháme umírat děti na moři. To je neslíchaná věc, to je taková faleš, neslíchaná faleš. Já mm, už jsem to uh, řekl v minulosti, máme povinnost se dobře informovat. Když chcete mluvit v této sněmovně, já už jsem to řekl, že my jsme vždy přímo intervenovali proto, abychom zajistili ochranu těm nejvíce zranitelným lidem. I v těch nejkritičtějších situacích, nejnaléhavějších situacích vždy jsme zajistili bezpečnost pro ženy a děti. Zajistili jsme jejich přesun na jiná plavidla či jejich vylodění. Jestliže uh, jsme některé věci dělali, tak je to proto, že požadujeme konkrétní solidaritu, aby nastala v Evropě a aby odrážela konkrétní kroky. A prosíme, aby na to reagovaly i ostatní země. Francie, otázky týkající se Francie. Tak, já už jsem to řekl několikrát. Itálie má pradávné vazby s Francií, nejenom ekonomické, ale i kulturní. Eh, uvědomme si, že vztahy mezi těmito dvěma zeměmi jsou ohroženy jednou událostí. To je přece šílené. My jsme velmi úzce propojené systémy v té ekonomické a kulturní oblasti. Čili uh, Něco takového by se stát nemělo. Pan místopředseda Di Maio ostatně řekl, že to setkání eh, jeho zástupců a zástupců hnutí žlutých vest proběhlo v rámci určitého politického kontextu a my se dostáváme tedy do rozměru té politické dialektiky, eh, kdy ty volby sice, ta rozhodnutí se nám nemusí úplně zdát, ale jsou legitimní. Pokud jde o Venezuelu, tak opět tady zaznělo něco zcela eh, milného. Itálie, že Itálie podporuje Madura, že nechceme polit prezidentské volby. Já jsem řekl, že nemáme spěchat, ale veškeré naše prohlášení jdou v opačném směru. Režim Madura rozhodně Itálie nepodporuje. My jsme řekli, že prezidentské volby Eh, celý parlament je už to řekl a my jsme tam nikoho nevyslali a my rozhodně si nemyslíme, že pan prezident Maduro má politickou legitimitu a voláme potom, aby co nejdříve proběhly politické, eh, prezidentské volby a to, co nejdříve. Právě proto, že tam je populace, která trpí. A eh, my si jednoduše nemyslíme, že k tomu výsledku dospějeme, Eh, tím, že uznáme jako prezidenta někoho, kdo se samo sebe vyhlásí za prezidenta. My si naopak myslíme, že to jenom zpomalí ten proces, který by mohl přinést eh, rychle a demokratické řešení. Potom, tady ještě se, eh, tady zaznělo ekonomické téma. Ekonomické otázky a padla tady otázka, proč Itálie nevěnuje pozornost evropské průmyslové politice. My jsme řekli, jak důležitý je plán Juncker. To jsme řekli opakovaně. Vždycky podporujeme eh, průmyslovou politiku a také jsme řekli, jak je důležité mít rozpočet pro eurozónu, který bude fungovat i stabilizačně. A to je tedy vše v důležité v té ekonomické oblasti. A ještě eh, k tomuto stejnému tématu. Vy říkáte, že nemáme růst, ale nezapomínejte na předchozí hospodářskou politiku. Ono je možná ještě příliš brzy, možná ještě příliš brzy vyhodnotit důsledky ekonomických opatření, která teprve teď začínají vstupovat v platnost, teprve teď se začínají provádět. Já jsem hovořil o ekonomickém oživení, které může nastat až někdy ve druhém pololetí roku 2019, protože naše hospodářská politika, naše opatření nemohou plně se spustit hned teď v těchto prvních měsících. Hmm. A dávejme také eh, pozor na ten systém výroby Eh, říkáte, že nejsme zapojeni do investičních plánů, tak opět, to už jsem také říkal, to je zcela milné. My eh, na tom usilovně pracujeme. Abych uvedl konkrétní příklad, tak třeba včera já jsem byl na jihu Itálie, kde ten hospodářský růst trošku zaostává oproti zbytku země a byl jsem tam proto, abych podepsal tři rozvojové kontrakty Bazilikáta, Molíze a Sardínie. A to je velmi praktický, pragmatický přístup. Jehož cílem je podpořit hospodářský růst prostřednictvím všech eh, opatření a i hm, zajištěný minimální příjem. To mohlo být opatření čistě té asistenční povahy a Eh, je to něco, co spustilo tu veřejnou debatu. Je to eh, opatření, které mohlo být té, eh, založené na té asistenci, ale přitom nám jde opravdu o to, aby to mělo reálné dopady na práci a aby to podpořilo celý produktivní cyklus. Mělo by se to dotknout přibližně těch pěti milionů chudých osob, eh, které v současné době se nacházejí mimo jakýkoliv sociální mechanismus, eh, zaměstnání, pracovní mechanismus a takto tedy podle článku 3 odstavce 2 naší úžasné italské ústavy nemají možnost podílet se na ekonomickém, demokratickém, politickém a sociálním životě v naší zemi. Děkuji. Děkuji. Děkuji eh, panu předsedovi Rady ministrů Italské republiky, děkuji, že přijal naše pozvání. Omlouvám se za to, že někdy tady zazněl eh, takový tón, který já rozhodně nezdílím, ale eh, ve sněmovně někdy probíhá velmi živá debata a když je debata živá, možná to znamená jenom to, že je tady velký zájem o ta témata. Takže já vám děkuji a do budoucna se snad ještě setkáme.